Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych zahájil zasedání a slyšení. Vítám vás velice srdečně a zejména vítám designovaného eh, komisaře pro otázky zdraví v našem kole pana doktora Tonio Borga. Velice krátce vám vysvětlím postup, aby byl všem jasný. Máme tři hodiny čas. Jako první dostane slovo pan doktor Borg na desetiminutový vstupní statement. Poté budeme mít 155 minut na otázky. A tento blok je rozdělen následujícím způsobem. Eh, bude položeno 10 delších a 16 krátkých otázek eh, ze strany členů výboru IMCO a mezi tím také bude ještě následovat sedm dalších dlouhých otázek, další krátké otázce a Potom také krátký statement pana předsedy spolu příslušného výboru, kterého zde vítám vedle mne. Druhým výborem spolu příslušným je výbor pro zemědělství. To bude pět otázek, dohromady tedy 15 minut. Dlouhé otázky bude to takový ping-pong, minuta na vstupní otázku, dvě minuty dostane kandidát jako možnost odpovědět a poté bude následovat ještě 45 vteřin pro tazatele, bude-li se chtít ještě na něco doptat a minuta na odpověď. Krátké otázky eh, budou trvat 3 minuty 5, 50 vteřin a dvě minuty potom na odpověď a mou úlohou a úlohou Merken Maharbera bude dnes eh, při o světovém dnu zdvořilosti, eh, který dnes máme, abychom skutečně postupovali zdvořile, aby vše probíhalo řádným způsobem a postaráme se o to, abychom dnes měli férové slyšení. Pro nás ve výboru pro ochranu životního prostředí, jakož i v ostatních výborech, to byla náhlá změna a rád bych k tomu poznamenal, že tato změna, co se týče komisaře, eh, že je třeba toto oddělovat a slyšení dnešního kandidáta. Dnes eh, zazní kritické otázky a doufejme, že na ně dostaneme obšírné odpovědi. Takže začneme a dovolím si tedy dát slovo panu kandidátovi, panu ministrovi zahraniční Malty Antonimu Borgovi, aby nás během deseti minut seznámil s jeho osobou. A rád bych požádal ještě vás všechny. Všechny vás chci ještě jednou požádat, já jsem skutečně nenadarmo upozornil na to, že máme den slušnosti a zdvořilosti a to vyžaduje zdvořilost všech, aby se prosím pěkně posadili, vyhledali si místo a aby byli klidní, aby byl skutečně klid v sále na to, aby pan doktor Borg mohl zahájit eh, svůj statement. Prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Chair. Děkuji vám, pane předsedo, za vaše úvodní slova. Stění poslanci a poslankyně. Je pro mě opravdu nesmírnou ctí, že před vás mohu dnes předstoupit v této budově, v této instituci, abych si vyměnil názory s mm, poslanci a poslanc, poslankyněmi této sněmovny um, v ohledu věc, za kterou budu zodpovědný, pokud budu jmenován tedy jako komisař za zdraví a, a spotřebitelskou politiku. Toto portfolio představuje určitou Evropu přímo mezi lidmi v terénu, neboť se dotýká každodenních záležitostí, které se dotýkají jak pacientů, tak spotřebitelů. A já jsem byl sám členem parlamentu v uplynulých 20 letech a uplynulých 14 jsem byl členem malské exekutivy, a byl jsem zodpovědný za několik oblastí, včetně evropských záležitostí. Pokud budu jmenován, vynasnažím se, abych všechny své zkušenosti maximálně zúročil ve prospěch evropských občanů. Zavazuji se k tomu, že můj vztah s vámi bude vztahem spolupráce, a to nejenom vzhledem k rozhodující roli parlamentu při tvorbě, le- tvorbě legislativy, ale také proto, že si myslím, že je to správné snažil bych se tento kanál komunikace ponechat otevřený a bez překážek a nebudu vám samozřejmě slibovat nesplnitelné, ale zavazuji se, že dosáhnu toho, co bude v mých silách, v tom tedy, co je možné. Budu nezávislý, objektivní, ale především evropský. Zasvětil jsem většinu svého politického života, to znamená uplynulých 30 let, přijetí eh, Malty do, do Evropské unie. Proč? Protože jsem pevně přesvědčen eh, a sám jsem držitelem evropských hodnot a v podstatě dvě strany, které jsou eh, zastoupen, strany, které jsou zastoupeny v malském parlamentu, tak já jsem jednou eh, je, členem jedné z nich a to samo o sobě eh, a dostal jsem od nich podporu a to samo o sobě je obdivuhodné. Budu se snažit eh, naplňovat takzvaná tři zá, základní body, to znamená kontinuitu, znovu obnovu důvěry a také plné angažmá závazek ve prospěch naplnění úkolů, které jsme si vytyčili. Jsem plně zavázán také, pokud jde o plnění stávajících cílů komise v rámci jejího mandátu, klíčové iniciativy týkající se řešení sporů online, přeshraničních eh, zdravotních hrozeb, klinických zkoušek, eh, zdravotnických prostředků a další, které jsou v procesu spolurozhodování celkovým eh, naší, eh, celkovou ambicí musí být získat si důvěru veřejnosti. To znamená, eh, tam, kde může spotřebitelská politika přispívat k v, v silnější důvěru ve vnitřní trh a nebo ve vědecký základ našeho rozhodování. Co to však znamená pro jednotlivé sféry a oblasti politiky? Pokud jde o zdraví, tak tam je mou hlavní prioritou rychle představit ambiciózní návrh týkající se tabákových výrobků. Neboť eh, kouření eh, tabáku je největším mm, příčinou předčasné smrti. 95% kuřáků přitom začne kouřit před dosažením věku 25 let a 70% z nich dokonce ještě než dosáhne 18 let. V mém případě to bylo 16 let. Eh, budu také předložím ambiciozní návrh, který má revidovat eh, směrnici o tabákových výrobcích a bude se snažit zajistit vnitřní trh s vysokou mírou ochrany zdraví. Je to návrh, eh, který skutečně splňuje očekávání evropských občanů. Máme tady k dispozici nástroje a já doufám, že se na vás mohu spolehnout, že vy mi pomůžete dokončit tuto práci. Mojí druhou prioritou bude zlepšit situaci pacientů v Evropské unii tím, že pomohu eh, členských hm, státům v jejich úsilí přizpůsobit se výzvám eh, chronických chorob, které jsou na vzestupu a také stárnutí v kontextu eh, výrazných fiskálních omezení. A listina základních práv všem zajišťuje právo přístupu ke zdravotní péči. Chci také podpořit členské státy ve zlepšování účinnosti zdravotní péče a to samozřejmě při využití všech stávajících nástrojů. Plně respektuji primární národní kompetence členských států. Jsem však přesvědčen, že můžeme mnoho získat a hodně se naučit ze spolupráce a združování zdrojů. Zdraví je totiž investicí, nikoliv jen nákladem. Jsem však přesvědčen, že je to hodnota i sama o sobě a není to jen e, něco doplňkového k dalším zřetelům. A nyní mi dovolte, abych pokračoval stručně ve svém e, jazyce, jediném semickém jazyce, který je zároveň oficiálním jazykem Evropské unie. Politika tal konsumatur. Pokud je co se týče spotřebitelské politiky, chtěl bych zaručit, že pokud budu potvrzen do funkce komisaře, budu ze všech sil pracovat na tom, abych chránil zájmy spotřebitelů a abych také propagoval zájmy spotřebitelů. Základním principem musí být to, abychom zajistili to, že zde bude dobrý legislativní rámec, který bude také dobře zaváděn do praxe, aby se tedy ochrana spotřebitelů stala realitou a to na celém vnitřním trhu. E, zájmy spotřebitelů se musí odrážet ve všech politikách Evropské unie. Jednotný trh musí přinášet užitek spotřebitelům. Musíme ještě více posílit spod, důvěru spotřebitelů ve vnitřní trh. A tím pádem také můžeme na pomoci Evropské unii v cestě k další hospodářské obnově. Jsou zde vážné obavy ze strany spotřebitelů, zejména se jedná o bezpečnost. Příští rok společně s místopředsedou komise panem Tajánem chceme představit zvláštní nový balíček o bezpečnosti produktů a dohledu nad trhem, což by mělo zjednodušit stávající pravidla a mělo by to také zlepšit dohled nad trhem i výkon vymáhání stávající legislativy. Tento balíček bude vyjádřením jednotného faktu. Bezpečnost nemusí jít na úkor snížení hospodářské konkurenceschopnosti. Naopak nás to může posílit a může to posílit konkurenceschopnost Evropské unie a Evropská unie může získat také jakousi značku toho, že je eh, vůdčím postavení v ochraně spotřebitele a bezpečnosti výrobků. Pokud budu potvrzen ve funkci komisaře, tak bych také začátkem příštího roku chtěl představit společně s komisařem Barnierem další iniciativu. Jedná se o bankovní účty. Chceme zajistit to, aby spotřebitelé mohli získávat informace transparentním způsobem a také, aby například mohli velice jednoduše měnit eh, poskytovatele mm, bankovních účtů. Nyní budu eh, hovořit opět dál anglicky, takže pane předsedo a silní poslanci poslankyně, pokud jde o otázku potravin, tak je tam dosáhla Evropská unie hodně. Můžeme být hrdí na to, že máme jednu z nejvyšších úrovní potravinové bezpečnosti na západě a, na základě, a to na základě velmi vysokých vědeckých norem. Konec konců věda bude také mým vodítkem při přijímání obtížných rozhodnutí. Musíme se zejména zaměřit na prosazení stávajících eh, pravidel, ale vždycky existuje prostor ke zlepšení. Předložím balíček, pokud jde o eh, zdraví rostlin, zdraví zvířat, osivo a také eh, krmivo a výdaje na eh, potraviny na období 2014 až 2020 a kontroly v, eh, pro příští rok. To by mělo zjednodušit pravidla a usnadnit účinné uplatňování a prosazování. A musíme také zaplnit tu zející mezeru, pokud jde o klonování. Mou ambicí by bylo předložit právní návrh a také jeden týkající se nových potravin, a to v příštím roku. A nyní dovolte, abych se obrátil k životním podmínkám zvířat. Životní podmínky zvířat jsou důležitou evropskou hodnotou, dokonce i samotné smlouvy eh, hovoří o zvířatech jako o, a cituji, cítících bytostech mým, mojí prioritou mm, bude zlepšit životní podmínky zvířat prostřednictvím letního uplatňování a striktního naplňování stávajících právních norem a prostřednictvím a kroky proti členským státům eh, nesou své ovoce, jak jsme tomu byli svědky, pokud jde o nosnice. Budu eh, tedy dále následovat tento přístup, i pokud jde o zákaz těch eh, toho speciálních ohrad pro březí prasnice a budu lépe využívat eh, pravomoci komise, k tomu bych zajistil implementaci a vynucování stávajících pravidel i v oblasti přepravy zvířat. Závěrem, pane předsedo a cíní poslanci a poslankyně, eh, chci říci toto. V době hospodářské krize je určitá tendence snižovat výdaje, a to plošně. Pro mě tím zásadním faktorem je zajistit, aby když dojde ke krácení rozpočtů, aby toto krácení bylo inteligentní. Při vědomí potřeby chránit slabší a zranitelné v naší společnosti. Evropa nikdy nesmí ztratit svůj kompas, svůj směr. A politika zdraví a ochrany spotřebitele je, jsou oblasti, kde evropská politika má jasné přínosy pro spotřebitele a pacienty. Pokud se mi podaří získat si vaši důvěru, mohu vám slíbit, že budu sloužit s veškerou a v svou energii vloží, vložím eh, do toho, abych spolupracoval s touto sněmovnou tak, abychom naplnili potenciál těchto politik pro lepší Evropu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane doktore Borgu, a nyní vstoupíme tedy do otázek koordinátorů, takže nyní na krátkou otázku dostane příležitost pan kolega Petr Líze. Děkuji mnohokrát. Mikrofon. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám, pane designovaný komisaře, za vaše úvodní slovo. Já bych se rád zeptal na něco detailnějšího ke směrnici o tabákových výrobcích. Tento návrh byl na komisi několikrát odsunut a někteří se domnívají, navzdory vašemu ohlášení, eh, že by to mohlo usnout s tou směrnicí, ale myslím si, že většina z nás by si přála, aby se to předložilo co nejrychleji. Moje otázka je, máte nějaký časový plán? Můžete o tom říci něco podrobnějšího? Máte několik hlavních obsahových bodů, které již máte v hlavě a budete se zasazovat o to, aby nedošlo ke žádnému dalšímu spoždění v tomto postupu? Děkuji mnohokrát. A nyní eh, pan Bor Borg obdrží slovo na odpověď dvě minuty. I believe that the tobacco... Já se domnívám, že tabáková směrnice rozhodně není mrtvá, naopak je velice živá. Ve své politické kariéře jsem e, přislíbil vždy pouze to, co mohu dodržet, protože vím, že když něco slíbíte, tak se vám to vždycky vrátí jako bumerang ale mohu vám rozhodně slíbit, že pokud budu potvrzen do funkce komisaře, tak první, co udělám, bude e, zahájení e, konzultací, opět na zahájení konzultací o tabákové směrnici a v lednu bychom chtěli schválit tento návrh směrnice. Dnes zatím eh, ještě nejsem schopen vám říci, ten harmonogram zatím eh, přemýšlím o těch jednotlivých datech, ale chci říci, že tento plán schválil i pan předseda komise Barozo, takže hovořím o něčem, co je proveditelné. Je důležité, že pokud k tomu dojde, a já jsem si jist, že k tomu dojde, že se to podaří, tak je důležité, abyste nám pomohli v tom, aby ještě během tohoto funkčního období parlamentu se tato směrnice dostala do života. Samozřejmě, že zatím ještě tato směrnice tedy nebyla schválena kolegiem komisařů, ale mohu vám tak obecně říci, co by měla obsahovat alespoň obecné zásady. Za prvé se domnívám, že tabákové výrobky by měly opravdu vypadat jako tabákové výrobky a měly by uh, chutnat jako tabákové výrobky. Máme zde článek 114 smlouvy, který garantuje to, že vnitřní trh bude nabízet velkou úroveň ochrany lidského zdraví a veřejného zdraví. A také musíme chránit mladé lidi, protože všechny statistiky uh, ukazují, že vysoký počet eh, lidí, kteří začínají kouřit, jsou v poměrně mladém věku. A existují se také určité trendy, například ženy kouří více než muži. Čili musíme tyto problémy řešit. Předseda přerušuje. Čili ty tabákové výrobky musí vypadat tak, že to jsou tabákové výrobky a také musíme chránit zejména mladé lidi prostřednictvím různých propagačních osvětových kampaní a pak jsou tam ještě další věci. Například nesmíme rozlišovat mezi jednotlivými eh, produkty a tak dále. Omlouvám se panu předsedovi, že jsem překročil čas. Děkuji. Další otázka paní Linda McEvan. Ano, jsem tady na druhé straně. Pane komisaři, pokud, se, pokud mě hledáte. Hodně jste hovořil o hájení evropských hodnot. E, zejména jste zmínil i listinu základních práv. A chci zeptat, se zeptat, jak to máme sladit se zprávami které eh, jsme obdrželi o vašich aktivitách na Maltě, zejména pokud jde o vztah k ženským právům a potratům. Vy jste se snažil nejenom zpřísnit eh, to, ten zákon na Maltě, tím, že by eh, to bylo zakotveno i v ústavě, tedy zákaz Eh, potratů, ale že by se také bránilo ženám eh, odebrat se do zahraničí, eh, kde by si mohli nechat potrat udělat. A pokud jde o nediskriminaci lidí na základě sexuální orientace, jsme obdrželi některé zprávy o tom, že jste byl součástí úsilí o zamezení plné implementace evropského práva z volného pohybu a to v kontextu Eh, trhu s nájmy v, na Maltě. Jak eh, tyto náznaky se dají sladit s někým, kdo chce být eh, komisařem pro veřejné zdraví a spotřebitele v Evropě? Prosím, dodržujte časové limity a to se týká samozřejmě i kandidáta dvě minuty. Ano, to je velmi těžké, pokud jde o potraty. Myslím, že smlouvy hovoří jasně říkají, že to je plně v rukou členských států, jestli připustí eh, potraty nebo ne. Takže jakožto evropský komisař budu dodržovat smlouvy, budu eh, také dodržovat eh, listinu základních práv a budu respektovat princip subsidiarity, který neumožňuje komisi v těchto věcech nějak zasahovat. Ale dovolte mi vyjasnit jednu věc, protože Mám tady článek z novin, zprávu. Před 14 lety byla položena jasná otázka, jestli by člověk měl umožnit, aby eh, nějaká těhotná, byla to konkrétní případ, těhotná žena se odebrala do ciziny, aby se tam nechala udělat potrat. A tehdy v roce 1998 byla položena tato otázka. Souhlasíte máte za to, že dělá něco prá, právně eh, ne, nesprávného, když takto cestuje eh, do zahraničí. A já jsem řekl, i když jsem se veřejně prohlásil, že jsem proti potratům, tak jsem řekl, že z právního hlediska tato žena neudělala eh, nic nesprávného. Protože trestní právo v Maltě toto nepostihuje. Byl jsem kritizován za to, že jsem to řekl, Ale na to se říkalo, že v reakci na tyto poznámky pan XY řekl, že je poněkud zvláštní, že doktor Borg říká, že tato žena neudělala právně nic špatného. Takže to jenom na vyjasnění. Pokud jde o sexuální orientaci. V letošním roce jsem přispěl k přípravě zákona, bude regulovat eh, vztahy, včetně eh, snědků mezi osobami stejného pohlaví a také pokud jde eh, zločiny spáchané v, s motivací v persekuce proti ničí sexuální orientaci. Takže já plně, plně respektujeme i v tom malském právu listinu základních práv a svobod. Ještě doplněk. Jak tyto názory, jaké ty, jakou tyto názory budou mít dopady na názory v kolegiu, jako jsou například kmenové buňky a výzkum nebo rodinné plánování a tak dále. Ženská reprodukční práva například. Jedna minuta, prosím. Budu eh, plně věrný všem programům, které byly již rozhodnuty a které komise realizuje neboť existuje jasný princip kolegiality a různé země mají různé zákony, které by měly přijímány podle právních pozic těchto zemí, což je konec konců také hájeno smlouvou. Takže já nemám vůbec žádný problém, navzdory mým eh, osobním přesvědčením, s programy, které budou přijímány v souladu s právním řádem členským státům, ať už jsou to členské státy Evropské unie nebo členské státy mimo, mimo Evropskou unii. Jinak by došlo k porušení principu subsidiarity. Ten totiž znamená, že eh, jak to neznamená, že každá země si může dělat úplně cokoliv, ale že nikdo nesmí zasahovat do rozhodnutí, která již byla přijata. A já nebudu nějak zasahovat do takových rozhodnutí, která e, již přijata byla. Já budu evropským komisařem, konec konců jmenovaným Maltou, nikoliv maltským komisařem. Miss Davis. Děkuji. Nyní pan Chris Davis, jedna minuta, prosím. Vážený pane kandidáte, já rozhodně nepochybuji o vašich eh, znalostech, ale mám trošku pochyby o vašich názorech. Dokonce i na uh, eh, malcké standardy jste považován za uh, někoho, kdo stojí trošku na Eh, v extremistických postojích eh, jsou zde také určité homofobické komentáře, které zazněly na stranu párů stejného pohlaví. Já také nesouhlasím s vašimi názory, které se týkají potratu a darcovství lidských vajíček a spermií. Toto slyšení je vlastně nejnovější eh, nebo poslední slyšení, které nás teď čeká. A všichni kandidáti jsou pod eh, podrobným hledáčkem. Chci se zeptat, proč máme hlasovat pro vás, pro uh, vás, když tedy zastáváte takové názory. Děkuji, máte dvě minuty na odpověď, říká předseda. No, samozřejmě, volba je na vás. Já jsem zde kvůli tomu, abych mohl objasnit, třeba některé komentáře, které jsem učinil. Nikdy jsem nebyl proti eh, sňatkům, které jsou eh, nesezdané, nebo ne, proti nesezdaným párům. Já jsem hlasoval i eh, pro to, aby zde byly, aby zde byla regulace nesezdaných párů, aby měli určitá práva, určité i určité povinnosti. Myslím si, že ten systém, který máme na Maltě, je mnohem lepší, než třeba eh, má celá řada členských států. Vím, že členské, řada členských států to vůbec nějak neupravují. Jde o to, aby zde byla jak právo, tak eh, povinnosti a o, eh, je zde možnost registrovat tato partnerství Budou zde možnosti jak pro páry stejného pohlaví, tak i pro heterosexuální páry. Myslím si, že podle mého názoru se jedná o velký krok předu. Znamená to také, že třeba v rámci nájemních smluv se bude partner stejného pohlaví, bude mít vlastně stejné postavení jako heterosexuální partner v těch smlouvách o nájemním bydlení. Před třemi roky jsem řekl to, že by bylo dost nefér v tom právu malckého nájemního bydlení, abychom ošetřili právně i páry stejného pohlaví eh, pro otázky bydlení, aniž bychom to měli vlastně eh, ošetřeno i eh, v, jiný, v jiném kontextu. Myslím si, že celkově by to vlastně bylo nespravedlivé pro pro najímatele, pro majitele bydlení. Nicméně bude zde nový zákon, který vlastně, eh, nechci hovořit podrobně o tom, jak to bude, ale bude zde nový zákon o nájemní bydlení, který toto bude upravovat, který to bude specifikovat. Bude se to jednat nových nájemních smluv. Chci říci, že jsem nikdy neučinil takové komentáře, jako jste zazněli, že jak si musíme nějak tolerovat, eh, pouze tolerovat geje nebo tak. Myslím si, že když jsem hlasoval pro Well, thank you for your response. Děkuji za tuto reakci. Ale evidentně tady jsou určité konfliktní zprávy o tom, jakých eh, poznámek jste se dopustil v minulosti. Vždy, vždy se mohu vrátit eh, k té odpovědi irského referenda. Že pokud eh, nevíte, hlasujte ne. Pokud jde o vaše portfolio, můžeme si být jisti, že vaše sociální názory nebudou, se nebudou proj, promítat eh, do diskriminační interpretace evropské legislativy? Pane Borg, minuta, prosím. Pane Davis, já se budu zakládat, eh, budu zakládat svůj kurz na listině základních práv. To je listina, kterou jsem eh, schválil také v kabinetu. Vím, že jsme měli velkou diskuzi o tom, zda by Malta měla ratifikovat tuto listinu a já jsem byl pro. Pro její schválení. A to nejenom eh, pokud, pokud jde o mé názory na lidská práva, například jsem byl jedním z těch, které se zasadili o e, zrušení trestu smrti a prosazení některých klíčových rozsudků e, o lidských právech a stále ještě přednáším o lidských právech na univerzitě. Takže toto je, e, tak říkajíc, moje parketa. Je to něco, co je mi velmi drahé. A v článku 21 se říká, že jakákoliv diskriminace i na základě sexuální orientace je zakázaná a já se toho budu držet to bude skutečně tím vodítkem, jimž se budou řídit. Děkuji, se tu hasi. Děkuji. Ráda bych navázala na eh, téma Lindy McEwen a Chrisa Davise. Bylo řečeno, že v průběhu eh, doby, kdy jste byl s ministrem zahraničí Malty, byla Malta tím evropským státem, který zablokoval silnou evropskou podporu důležitým, důležitých eh, iniciativ OSN v oblasti eh, ženských práv, jako je například Káhirská platforma. Zajímalo by mě, zda byste podporoval v rámci rozvojové eh, spolupráce i programy v oblasti reprodukčních práv a zdravotní péče z hlediska tedy ženských práv a rozvoje jako celku. Zajímalo by mě, jaký je váš názor na tyto otázky, zejména pokud jde například boj s HIV AIDS a péči o zdraví evropských občanů jako celku. Prosím o odpověď. Byl jsem ministrem zahraničí čtyři roky, nikdy jsem se nepodílel na žádných věcech týkajících se rozvoje takže tam byste se musela zeptat příslušného ministra. Rozvoj spadá pod jiné portfolio. Já už jsem odpověděl, že se budu držet rozhodnutí, která již byla přijata, a to na základě principu subsidiarity. Pokud jde o HIV, AIDS a další choroby, tak eh, zaplať pambu, že už to není rozsudek smrti jako dříve eh, mít takovou chorobu. Měli bychom eh, být hrdí na úspěchy, kterých jsme dosáhli v boji proti HIV. A v této záležitosti bychom se měli zaměřit na prevenci, diagnózu a také léčbu. A zvláště na odbourání stigmatu vůči osobám, které trpí touto eh, chorobou, která je jakousi tragédií současné doby pokud budu jmenován, budu se také účastnit konference, která bude brzy zorganizována u UNAIDS, týkající se AIDS a lidských práv. Neboť jde také o lidská práva a mm, ujišťuji vás, paní Hasi, že i v tomto ohledu se budu chovat jako evropský komisař. Thank you very much. Hasi again. Děkuji. Ještě Hasi, doplňující otázka. Děkuji. Chtěla bych eh, ještě trošku ujasnit tu otázku. Souhlasíte se mnou a s většinou Evropského parlamentu, že respekt eh, vůči právům homosexuálních osob a také osvěta, zejména pro e, dospívající, která se týká reprodukčních otázek, že to jsou důležité věci pro to, abychom dokázali potírat HIV a AIDS a také proto, abychom chránili veřejné zdraví? Děkuji. Pane Borgu. Mm, ano, já se domnívám, že stále ještě existují určité skuliny diskriminace ve všech členských státech, které porušují článek 22. Musíme eh, tyto případy objasnit a odstranit. Eh, když jsem hovořila s poslanci, tak třeba říkali, že třeba eh, když chce někdo darovat krev, tak se ho ptají, zda je homosexuál nebo heterosexuál. Já si myslím, že by se měli ptát, zda se třeba, zda má určité rizikové sexuální chování, protože někdo třeba může být heterosexuál, může být ženatý, ale zároveň se může eh, chovat tak, že to představuje riziko to je takový pouze jeden eh, případ, ale pro někoho to může být velice důležité a je, jsou, je to takový malý případ toho, že, i ve, že v členských státech dochází k diskriminaci v těchto věcech. Děkuji a nyní paní Marina Jana Kudakis. Děkuji za slovo. Má skupina považuje toto slušení za velice dobrou příležitost, abychom eh, vyzkoušeli vaše znalosti portfolia. Ale chtěla bych vám ještě připomenout, že národní zdravotnické systémy jsou věci, které jsou eh, v ve výlučné kompetenci členských států. Máme zde směrnici o klinických hodnoceních léčiv, což je velice eh, citlivá otázka. Navzdory tomu, že jsou zde velice citlivé, eh, pardon, eh, vznešené cíle, tak dochází vlastně k prodlužování období, kdy jak dlouho, ty, jak dlouho trvají ta hodnocení, také se narostla administrativní zátěž. Jak vidíte ten navrhovaný legislativní rámec? Myslíte si, že bere v úvahu tyto e, problémy a jak chcete posílit zejména ty oblasti, kde vlastně dnes pracují špičkoví vědci? Děkuji, pane komisaři. Máme zde, e, ano, je zde návrh e, směrnice o klinickém hodnocení léčiv a ta byla navržena právě z těch důvodů, které jste zmínila. Jde o to, že došlo k poklesu počtu klinických hodnocení léčiv a komise se proto rozhodla mm, přinést, přepravit tuto směrnici. A chtěla, aby se naopak právě snížila administrativní zátěž a abychom e, v Evropě měli co nejvíce klinických hodnocení léčiv, která ovšem budou splňovat všechna bezpečnostní kritéria takže je zde důležitá samotný bezpečnostní rámec, také důležitý, aby zde byl informovaný souhlas subjektu klinického hodnocení léčiv, tedy těch eh, pacientů. A také eh, jde o to, že ta klinická hodnocení léčiv nejsou vždy zadávána pouze třeba farmaceutickými společnostmi nebo akademickou sférou. Musíme snít administrativní zátěž, abychom, a také chceme navýšit počet klinických hodnocení, ale zároveň musíme dodržovat etické zásady. To bych chtěl zdůraznit, protože doš, existuje určitá kritika k tomu, že zatím dnes nejsou, pardon, že, že v tom návrhu směrnice vlastně nejsou uh, také uh, opa, um, není, není upraven právě etický princip. Ale já si myslím, že je zde princip subsidiarity, protože v členských státech dnes existuje dostatek různých eh, odborných etických komisí, které se právě o tyto otázky mohou postarat. A to vlastně právě eh, v podstatě odpovídá tomu té zásadě eh, subsidiarity proč tedy v této směrnici nemáme povinně stanovený nějaký úřad, který by bděl nad eh, dodržováním etických zásad ohledně klinických hodnocení léčiv. Děkuji, říká předseda. Děkuji. Návrh vyžaduje, aby každý členský stát ustavil národní mechanismy na pomoc nekomerčním sponzorům, tak aby mohli eh, splnit pojišťovací podmínky ve vztahu k těm eh, klinickým testům. A Teď jde o to, kdo to bude financovat, kdo ponese náklady, protože nechceme, aby to byly členské státy. Jaká je vaše vize? Celkovým smyslem je snížit zátěž, snížit administrativní zátěž. Takže záměrem komise je zlepšit podmínky, za nichž mohou instituce provádět eh, tyto eh, klinické testy sami o sobě. A jsou tam eh, i eh, podmínky týkající se různých dalších orgánů, které se toho, tohoto procesu účastní. Takže já tam nevidím žádný velký problém v tom stávajícím legislativním v legislativní fázi, ale chápu, že jsou tam některé kontroverzní záležitosti a ty se podaří jistě ještě, ještě vyhladit Eh, vyřešit a já se o to také sám zasadím. Neboť toto je jeden z nástrojů, který bychom měli schválit v tomto mandátu. Víte, že to bylo navrženo v roce 2012 v červenci a eh, ta, ty práce pořád ještě pokračují. Doufáme, že se nám je podaří dotáhnout dospět k rozhodnutí ještě v tomto období. Já bych rád ještě jednou zopakoval pro postup pro další tazatele. Nevím, zda jste byli nepřítomní, když jsem to vysvětloval. Proces je následovný. Položí se otázka a potom, pakliže odpověď vám nebude stačit, můžete položit dodatečnou otázku, ale rozhodně není na místě položit jinou otázku. A prosím vás, abyste to respektovali. A nyní má slovo Katy Kaliotách. Děkuji, pane předsedo. Sedím tady vzadu. Před, před vámi vidíte mě. Budete-li tedy komisařem pro veřejné zdraví, budete hrát velice důležitou roli v otázce zdraví a ochrany zdraví v Evropě. Zcela jistě jste viděl, že tady existuje ještě veliká nerovnováha a velké rozdíly při zdravotní péči věnované ženám, mužům, heterosexuálům, homosexuálům a tak dále. Učiníte něco pro to, aby se vám podařilo odstranit tyto nerovnosti, zejména co se týče práv žen. Z jedné vědecké studie vyplývá, že tam, kde není upraveno umělé přerušení těhotenství, Mm, existují velká zdravotní rizika pro ženy. Vy jste řekl, že budete pracovat jako evropský komisař. Já vám to věřím, ale měl byste mm, hájit také maximální míru ochrany zdraví. Eh, budete ve vaší vlastní zemi se zasazovat také o to, aby ženy již nebyly vystaveny takovým zdravotním rizikům a co si myslíte o slučitelnosti s vaší úlohou jako evropský komisař a vaším osobním názorem? Prosím, dodržujte limit jedné minuty. Prosím, pan Borg. Tak pokud jde o tyto nerovnosti v zdravotnictví, ve zdravotní péči, myslím, že bychom měli, měli, takovou, měli mít takovou politiku soudržnosti, stejně jako ji máme v ekonomických otázkách. Potřebujeme se eh, zaměřit na politiku soudržnosti v oblasti zdravotnictví. Pokud se podíváte na statistiky, tak je zřejmé, že existují velké nerovnosti v důležitých zdravotních otázkách mezi členskými státy. Já to mluvím jenom o Evropské unii. Mez, pokud jde o třeba dětskou úmrtnost a, nebo eh, do, cel, délku života, eh, délku života, zdravého života. A pokud se podíváte na mapu těchto nerovností, tak není to samozřejmě žádná ostuda, ale každopádně je tu e, určitý důvod e, k, k obavám. E, tady jde samozřejmě o to, že nejvíce trpí většinou děti a starší osoby, ti jsou často nejzranitelnější. A pokud jde o další část vaší otázky, je na členských státech, aby si to rozhodli sami. Komise do toho nemůže zasahovat ani kdyby chtěla. Musíme eh, totiž dodržovat smlouvy, je to článek 168 smluv, který zcela jasně říká, že eh, provádění zdravotní péče je v rukou členských států, což je dvojsečná záležitost samozřejmě ale nezbývá, než to dodržovat a já budu jakožto evropský komisař. Ale v těch zemích, kde jsou legální určité postupy, tam budeme pokračovat eh, v tom, co se dělá. Jinde necháme právo na členských státech, aby si to rozhodli opět v souladu se smlouvou. Ještě... Dodatečná otázka. Já, ik zou to heel... Ano, Chci se ještě zeptat na to, zda vy sám se aktivně budete zasazovat ve vaší zemi eh, o tyto záležitosti a budete je také vyžadovat. A ráda bych věděla, zda ku příkladu eh, také učiníte něco v boji proti AIDS a budete podporovat šíření kondomů. Má právo položit dodatečnou otázku, k tomu právě došlo, takže žádám o odpověď, ale prosím kolegy, prosím kolegy, aby dodržovali pravidla, která jsme si sami stanovili, ale dodržovat také čas, protože v posledním kole otázek by jejich kolegové již neměli šanci. Prosím, pane komisaři. Dnes je Mezinárodní den slušnosti, takže já ze slušnosti odpovím. Neznám žádný případ na Maltě, kdyby nebyla dovolená nebo do, dostupná, dostupné eh, antikoncepční prostředky. Můžete eh, se podívat na, Malpu, na Maltu sami a vidět, že tam není žádná kampaň proti antikoncepci. Já vím, že Connecticut, to byl stát, jeden ze států Spojených států, kde došlo k takovému zákazu, ale ne na Maltě. To je opravdu svobodná volba jakéhokoliv jedince. To by šlo proti eh, nejenom listině práv, ale i proti Malské ústavě, takže proto to je důležité, abychom eh, vyvrátili určité falešné představy, neboť Malta je součástí Eh, Evropská unie, Evropské unie má samozřejmě své tradice, ale já tady nejsem jako patriot, abych hájil svou zemi. Ale přece jenom eh, myslím, že tady dochází k porušení některých eh, takových limitů, bych řekl. A pokud jde o opět potraty a další otázky, komise vždycky odpovídala stejným způsobem. Vždycky říkala, že, jsou to, že je to že to má být rozhodnuto exkluzivně členskými státy. A když odpovídám na dotazy, které to chtějí, chtějí liberalizovat, ať nebo těch, kteří to chtějí omezit, odpověď je vždycky stejná. Standardní odpověď je, je to na členských státech a je to i má odpověď. Question, Mr. Scotta. One minute, please. Další otázka, pan Scotta. Máte jednu minutu, prosím. Grazie, presidente. La lobby dell'industria dell'anonima. Děkuji, pane předsedo průmyslová lobby musí uspořit 250 milionů eur, to slubila eh, skupina na vysoké úrovni a přesvědčila komisi o to, aby již se neudávalo etiketování na hovězí dobytek v období krize s SB a eh, byly naprosto jednoznačné pokyny pro spotřebitele, ale my bychom samozřejmě chtěli požadovat ochranu životního prostředí, ochranu zvířat, ale také podpořit Eh, zemědělce, kteří se zabývají chovem dobytka. Oni nechtějí, aby tato dobrovolná etika, tato dobrovolná známka byla odstraňována, protože to by eh, potom otevřelo cestu známkám, které budou prostě jen tak vynalézány, zejména když se jedná o dovoz hovězího masa z třetích zemí. To by potom mělo své důsledky i v nekalé hospodářské soutěži. Jakým způsobem Eh, budete jednat vy a jak budete konat na komisi? Vy jste spíš pro zemědělce nebo pro zastánce průmyslu? Pane Borgu, máte slovo. Co se týče dobrovolného označování hovězího masa, tak já mám k dispozici takové informace, že ten zákaz neznamená, že nemůžete pokračovat v tom označování toho masa, ale to označování nesmí být klamové a myslím si, že to je právě to, co je nesmírně důležité, protože šíříme různé informace, eh, pardon, pokud tedy eh, zde máme požadavky na určité informace, informování, tak to musí být takové informování, které nebude klamavé. Chtěl bych vás ujistit, že navzdory tomu, že toto pravidlo, o kterém jste hovořili, bylo vlastně zrušeno, tak eh, to označování zůstane dobrovolné, pokud tedy to bude v souladu s ostatními pravidly, což tedy znamená, že nesmí dojít eh, k eh, vlastně klamání spotřebitele nebo nějakému zavádějícímu informování. Dále, co se týče bezpečnosti produktů, musíme vždy mít eh, na paměti to, že zde máme vnitřní trh, kde je 500 milionů spotřebitelů, což je velice náročné na to, abychom tyto spotřebitele chránili, protože neexistují žádné hranice. Je to jako šengenský prostor. Jakmile vyjedete do šengenského prostoru, tak už se pak můžete volně pohybovat. Ale bylo nám vlastně řečeno, že vnitřní trh byl vytvořen pro spotřebitele a není to tak, že by spotřebitelé se museli jaksi eh, přizpůsobit vnitřnímu trhu. Děkuji. Děkuji, děkuji mnohokrát. Tím jsme ukončili eh, toto první kolo otázek. Teď se dostáváme tedy k druhému kolu. Máme tady devět otázek z výboru na ochranu životního prostředí. To jsou ony krátké otázky, to znamená, že tazatelé mají 50 vteřin na otázku a poté pan komisář má možnost dvě minuty odpovídat. Ale skutečně vás velice žádám o to, abyste dodržovali čas, eh, protože všichni kolegové chtějí položit své otázky. Jako první kolegyně Françoise Krostet. Prosím, máte 50 vteřin. Děkuji vám, pane Borgu. Má otázka se týče složky, která je na pořadu dne. Je to třetí program zdraví a růstu pro období 2014 až 2020. V souladu s prvním čtením a spolupráce mezi parlamentem a radou nebude parlamentem akceptováno, že dojde-li tady k určitému spožení, nebudeme to akceptovat. Eh, čili jaká bude vaše pozice při konání 22. a 23. listopadu, když víme, jak obtížné to jednání bude. Můžeme počítat s vaší bdělostí a s vaší snahou aplikovat směrnici o přeshraničních zdravotních službách, aby byla schválena a vstoupila v platnost před koncem roku 2013? Yes, this is my... Ano, to je skutečně mým cílem, paní Grostet. Já bych tedy upřednostnil mít více finančních prostředků na tento program. Myslím, že nám zbývá asi 64 milionů a to na 500 milionů spotřebitelů. To, je, to dělá asi 2 eura na hlavu, takže to opravdu není moc. Upřednostňoval bych víc. Ovšem žijeme v době, v jaké žijeme, musíme, musíme tudíž při přípravě našich programů vycházet z reality ve světle financování, které máme eh, tady a teď. Vím, že proces trialogu probíhá a já budu v této záležitosti velmi blízko pozici eh, parlamentu, protože si myslím, že je správné to takto dělat Mm, je samozřejmě, že se člověk, eh, že vy v podstatě reflektujete ten pocit eh, lidí, protože jste volení zástupci. Já jsem eh, poslancem, protože jsem v systému, kde abyste mohli být ministr, tak musíte být i poslancem, ale vy jste všichni byli zvolení obyvatelem vašich zemí, víte, jaké jsou klíčové priority. zdravotních programů, jakým směrem bychom se měli vydat na zajištění udržitelnosti zdravotních systémů, jaké jsou rozdíly a nerovnosti v těch systémech a také jak je to s bojem s chronickými chorobami. Potírání těchto chorob by se mělo zaměřit na rizikové faktory, které ovlivní řadu těch chorob, jako je třeba výživa, nebo spotřeba alkoholu, tabákových výrobků, fyzická eh, tělesná aktivita. To jsou věci, které nepotírají jenom jednu chorobu, ale celou řadu z nich. Jistě budeme mít mnoho času to, o tom s vámi diskutovat, s vámi i s dalšími při přípravě další práce. Takže souhlasím. Pan Estrela, 50 sekund. Děkuji, pane předsedo. Vaše osobní přesvědčení o ženských právech a potratech jsou dobře známy. A vy jste se tedy eh, uchýlil do principu subsidiarity, abyste nemusel odpovídat na některé nepohodlné otázky. Ale jak můžeme zaručit nestranost a nezávislost nejenom vás jakožto komisaře pro zdraví, ale také jakožto člena kolegia. To je obzvlášť důležité, když se budou přijímat rozhodnutí o sexuálních a reprodukčních právech žen, nejenom evropských žen, ale také žen v rozvojových zemích. Čili tady potřebujeme ujištění a k tomu bychom chtěli jasnou a specifickou odpověď z vaší strany, pane Borg. It is true I am a lawyer, but uh... Je pravda, že původní profesí jsem právník, ale chci říct, že se nesnažím nějak uniknout vašim otázkám. Máme zde smlouvy, které se musí uplatňovat a pokud se mi to líbí nebo ne, to už je něco jiného. Musíme prostě ty smlouvy uplatňovat a smlouvy hovoří i o těch věcech, o kterých uh, hovoříte vy. Chci říci upřímně, že jsem zde nepřišel mezi vás, abych uh, obhajoval své osobní názory nebo abych potlačoval své osobní názory, protože to by ode mě bylo pokritické a zcela jistě eh, byste to poznali. Chci říci, že uh, chci nastínit názory, které budu zastávat, eh, co by komisař, pokud budu zvolen. Pokud jste komisař, tak vás váže princip kolegiality, kolegia komisařů, a to díky bohu, protože jinak bychom zde měli 27 názorů, máme zde uh, tedy zásadu, princ, zásadu subsidiarity, která nemá chránit subjekty, které mají některé jiné zásady než eh, většina členských států. Je to naopak. Komise nemůže zasahovat do programů, které se týkají eh, právní situace v členských státech, kde prostě existují určité postupy, já do těch postupů nebudu zasahovat, za prvé, protože nechci, za druhé, protože nemám právo, za třetí, protože bych porušoval smlouvy, pokud bych tak dělal, a za čtvrté, protože to prostě není v mých pravomocích. Já vám nějak, eh, nechci nějak kličkovat před těmi otázkami. Chci prostě říci, že uh, jsou zde smlouvy. Chtěl bych být, uh, pokud bych byl evropským komisařem, tak vám mohu přislíbit následující. Když jsem byl v politice dříve, tak jsem vždy usiloval o to, aby Malta vstoupila do Evropské unie. Eh, byly tam různé cíle, samozřejmě i třeba ekonomické, ale ten zásadní cíl byl to, aby Malta vstoupila do Evropské unie kvůli tomu, jaké zde panují hodnoty. Protože pro země, které jsou na periferii, eh, je ještě mnohem důležitější pro, než pro ostatní, aby se jaksi přidali k těm zemím, které jsou v centru. A eh, respektování evropských hodnot, kterých si vážíme Eh, to je důležité, protože jsou součástí nás samých. A ty to, že Malta přistoupila k Evropské unii, tak to znamená, že Malta se také navždy zavázala i k dodržováním evropských hodnot. Děkuji, Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych ještě apelovat na naše hosty. Prosím vás, nesedíme tady na fotbalovém stadionu ani na popkoncertě, ale jsme to uslyšení. A vyjadřování nevole či potlesku, to bych eh, eh, skutečně přenechal pouze poslancům, ale rozhodne ne našim hostům. Takže prosím pěkně, neprovojujte ani svou nevoli. Eh, moc bych vás požádal o to, abychom se zde skutečně pohybovali v naprosto slušném rámci. Nyní na 50 vteřin má slovo Aleš Petrle. Kandidát, eh, postavil vám bom vprašání. Velice děkuji za slovo. Vážený pane kandidáte, dovolte mi následující dotaz, který zcela jistě je ve vaší pravomoci. Chci hovořit o rakovině. Víme, že rakovina se vyvíjí mnohem rychleji, než jsou možnosti eh, naše možnosti proti této chorobě bojovat. Takže jak chcete vy na té evropské úrovni zakročit proti této chorobě, jak chcete postupovat třeba v prevenci? Velice rád jsem si vyslechl vaše ambiciozní plány. Hovořil jste také třeba i o oblasti bezpečnosti. Hovořil jste o tom, že je tedy důležité spíše bezpečnost výrobků než konkurenceschopnost. A děkuji, říká předseda pane Borgu. Chci se zeptat, zda v Evropské unii vůbec existuje nějaká rodina, které se nikdy nedotkla rakovina. Já se obávám, že nikoli. Všichni máme zřejmě v rodinách někoho, já rovněž mám v rodině někoho, kdo trpí touto chorobou. Zcela jistě musíme s touto chorobou bojovat nikoli až tehdy, kdy už je diagnostikována, ale musíme se soustředit na to, abychom se jí pokusili zabránit vůbec jejímu propuknutí. Víme, že je zde celá řada druhů rakovin, kterým lze předejít. Podívejme se na rozpočty našich zdravotnických systémů. Uvědomíme si, že 3 veřejných výdajů jdou na prevenci a zbylých 97% jde na léčbu. Asi nebude lehké to, tento, mm, tato číslo vlastně prohodit, ale já bych se o to chtěl pokusit. Ten konk- eh, ještě co se týče vaší konkrétní otázky. Nejdůležitější program, kterým podle mého názoru může generální ředitelství Sanko přispět, je program, který se soustředí jednak na různé osvětové kampaně, ale zejména to jsou kampaně, které se soustředí na screeningové aktivity. Ze své země znám například velice úspěšný screening eh, rakoviny prsu, který dokázal eh, zachránit mnoho životů, pokud to bude eh, prováděno efektivním způsobem. A myslím si, že v celé řadě členských států by se to také mohlo podařit. Pokud chceme bojovat s chorobami, s chronickými chorobami, jako je rakovina, diabetes, kardiovaskulární choroby, protože právě tyto, země, tyto choroby jsou nejčastějšími zabijáky v Evropské unii, tak pokud musíme se soustředit na špatnou výživu, tabák, spotřebu tabáku, spotřebu alkoholu a musíme také podporovat fyzickou aktivitu, to jsou také věci důležité. Pak jsou zde určité cíle, které si můžeme stanovit abychom snížili výskyt rakoviny. Nebude to lehké. Děkuji předseda. Další. Žil Parňou. Pane kandidáte, pane Borgo, vy jste několikrát řekl, že si přejete být komisařem, který bude hovořit čestně a který bude transparentní. Chci se zeptat na jednu věc, která vyžaduje transparentnost a která, je dale, která bude důležitější než tu, kterou projevil váš předchůdce. Když se dnes hovoří o konfliktu zájmů, máme tady otázku v souvislosti se zveřejněním zprávy Evropského účetního dvora týkající se čtyř agentur Evropské unie, které budou spadat pod vaši kompetenci a kde bylo napsáno, že žádná agentura neřídila vhodným způsobem z těchto čtyř otázku konfliktu zájmu. Jak a to znamená, že byly byla vypracována doporučení účetního dvora s dvěma konkrétními tématy a to je reevaluace rizik a zároveň přehodnocení eh, aspartamu. A tady tedy s tím souvisejí obavy našeho kolegy Petrleho eh, v souvislosti s rakovinou. Thank you for that question. Děkuji za tento dotaz, protože si myslím, že to je opravdu uh, absolutní priorita. A to proto, že v rámci zdravotnictví eh, máme dvě nezávislé agentury EFSA v Parmě a EMA v Londýně. A já jsem si plně vědom eh, zprávy účetního dvora o celé řadě nezávislých agentur. A tato zpráva shledala nedostatky prakticky u všech. To je možná útěcha pro uh, generální ředitelství Sanko, že Emma a EFSA byly ty, které měly nejmenší počet slabin. Což není samozřejmě skutečně žádná útěcha. Já se budu řídit eh, závěry zprávy účetního dvora. A to zejména proto, že EFSA a EMA e nesmí být jen nezávislé, ale musí tak být také vnímany. Protože v politice eh, to, jak jsou věci vnímány, je často stejně důležité jako sama realita ale zároveň tyto instituce podržme a neponižujme je. Neboť to není v našem zájmu. Někomu jsem nedávno říkal, v okamžiku, kdy EFSA začne být populární, tak budu skutečně znepokojen. Protože buď je kritizována za to, že je příliš přísná, pokud jde o zdravotní tvrzení, anebo že je příliš uh, laxní. Ale pravda je obvykle někde mezi. Čili budu implementovat opatření, která mají zajistit, aby neexistoval žádný konflikt zájmu. A to zejména pokud jde o e, ty praktiky zaměstnání a pozaměstnání, ale zároveň, i, a na tom budeme pracovat i s dalšími komisaři, vytvořit pravidla proti konfliktu zájmu pro všechny agentury, nejenom pro jednu. Každá bude mít své zvláštnosti, ale potřebujeme i některá společná pravidla, což však nezáleží jenom na mě, ale na všech dalších komisařích. Také to je tedy můj osobní názor. Děkuji a nyní Sofie Okony. A ještě Aspartam. Seconds. Euh, Děkuji vám, pane designovaný komisaři. Vítejte srdečně v Evropském parlamentu. Já mám dvě otázky. První pracuji zejména v našem výboru v souvislosti s otázkou potravin a v souvislosti s hovězím mazem a známkováním hovězího dobytka. Ráda bych věděla, jaký je váš postoj ke klonování zvířat tváří v tvář reprodukčnímu, eh, pardon, potravinovému řetězci. Vy jste řekl, že předložíte příští rok návrh. Dejte mi prosím nějaké detaily eh, k vašemu postoji. Víte, že Evropský parlament věnuje velkou pozornost této otázce. Druhá otázka. Po Lisabonské smlouvě Evropská unie disponuje novými kompetencemi v oblasti sportu, což je zásadní pro oblast veřejného zdraví. Co chcete, hodláte dělat v této oblasti? Děkuji. Herr Borg, bitte. Pane Borg, prosím. ke klonování eh, zvířat. Když jsem se vyjádřil. Budeme prosazovat eh, návrh, na základě něhož do června 2013 budeme v komisi snad moci schválit směrnici o klonování a nových eh, potravinách. Všichni víme, známe tu historii toho, jak to bylo posledně, takže poučme se z těchto zkušeností, nebudu tomu říkat chyby, zkušeností v dnešní době v evropském právu není nic, co by bránilo klonování za účelem potravy. Na to myslím, že není správné. Myslím, že klonování pro potraviny by mělo být zakázáno v Evropské unii. Ale v současné době nemáme eh, zákon, který by to zajišťoval. Proč? To je otázka, kterou si můžeme klást. Víme, jak to dopadlo posledně, při posledním pokusu, takže se musíme pokusit znovu, aby eh, klonování zvířat bylo opravdu zakázáno. Problém rozhodně nebude v této oblasti. Nemyslím si, že v parlamentu ani v radě, ale bude se spíš dotýkat dalších otázek, jako je označování od potravin sklonovaných zvířat a do jaké generace až eh, by to mělo eh, platit. Budu konzultovat i s dalšími komisaři, neboť se to dotýká i dalších oblastí, musíme mít také studii, eh, dopa, dopadovou studii, ale já budu prosazovat přijetí do června 2013. A pokud jde o nové potraviny, nemyslím si, že by tam měl existovat jakýkoliv eh, problém. Teď pokud jde o atletické sporty, já jsem již zmínil význam tělesného pohybu v rámci prevence chorob. A takže v míře, v které jsme, budeme schopni, budeme pomáhat při podpoře sportu, zejména mezi mládeží, ale z osobních zkušeností vím, že nikdy není příliš pozdě, protože lidské tělo je schopno se přizpůsobit sportu, takže to všem vřele doporučuji. děkuji. Hovořil jste o zdravotních tvrzeních a tím souvisí celá řada dalších věcí legislativních. Komise zatím ještě eh, neřekla žádné limity, které se týkají obsahu živin, navzdory tomu, že v roce 2006 Evropský parlament toto to žádal. Eh, týká se tedy obsahu eh, tuku a cukru, zejména o potraviny s vysokým obsahem tuku a cukru. Také se jedná o pokračovací kojenecká mléka a o kojeneckou výživu je, jde o to, že průmysl se, eh, jde o to, aby průmysl eh, ne, nemohl obcházet stávající legislativu. Zajímá mě vaše návrhy, které se, tý, které se týkají eh, této legislativy a jak, jaké máte plány ohledně této nové legislativy. Děkuji, pane Borgu. Jak jsem již říkal, jedná se o obsahu Eh, jedná se o oblast, kde byla orgán EFSA velice silně kritizován. A z jakého důvodu jde o to, že zdravotní tvrzení, když vlastně byly v té první vlně ta zdravotní tvrzení eh, ověřována, tak se ukázalo, že celá řada eh, vlastně nejsou pravdivá. To znamená, že to vlastně vůbec nebyla pravdivá zdravotní tvrzení protože když hovoříme o zdravotních tvrzeních, musíme si vždy uvědomovat to, že nechceme zakázat nějaký produkt. Jde o to, že chceme jenom předejít tomu, aby e, se tam e, publikovala určitá tvrzení o zdraví, o přínosu na zdraví, která nejsou pravdivá. EFSA bývá občas kritizována za to, co dělá v tom smyslu, že vlastně zakazuje nějaké produkty, ale to není pravda. EFSA chce pouze říci, že toto konkrétní zdravotní tvrzení, že třeba tento produkt zlepšuje zažívání nebo že vám to eh, umožní lépe zhubnout, že to není pravda a že tedy spotřebitel by neměl být takto klamán. A dále, co se týče tedy toho eh, obsahu živin, toho profilu, tak eh, budu, mm, budu dodržovat to, co existuje ve stávající legislativě, která byla navržena komisaři, byla schválena radou a také byla schválena i parlamentem. Nyní je zapotřebí zavést tuto legislativu do praxe. Nejedná se o nějaký nový právní předpis, jde pouze o to zavést do praxe předpisy, které již eh, existují. Musíme brát také v úvahu eh, například různé tradiční potraviny, to, to musíme chránit, ale je důležité, abychom se věnovali tomuto tématu těch nutričních profilů. Důvodem je to, že pokud někdo řekne, že nějaký konkrétní produkt, potravinový produkt pomáhá v nějakém určitém aspektu, eh, ten, ten produkt může být vlastně na jedné straně jaksi přínosný, ale na druhé straně zase třeba může obsahovat více cukru a tím zase může být třeba více rizikový. Takže jde o to, abychom zabránili eh, takové situaci. Děkuji mnohokrát. Eh, mohli bychom rovnou pogratulovat k desetiletému výreči EFSI, když už o ní hovoříme. Je to agentura, která je nesmírně důležitá pro náš výbor. A nyní kolegyně Anonisko na 50 vteřin. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Pol, vă mulțumim pentru discuții. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Borgu. Mám radost z toho, že zde můžeme vést tuto rozpravu. Máme mm, finanční eh, úpravy a pro některé země je to nesmírně obtížné výjít s tímto finančním objemem proto je to velice obtížné eh, postarat se o dostatečné zdravotní zásobování a je to celá řada nerovností, už jste o tom hovořili. Jedná se také o chronické choroby a jejich léčbu. Vyslechla jsem, si, co jste řekl k nerovnostem v oblasti zdravotnictví. Potřebujeme soudržnost ve zdravotnictví stejně jako v ekonomice a v této otázce. A nyní mám tedy otázku. Chci vědět, zda se pustíte do odstraňování těchto nerovností a budete požadovat stejný přístup eh, k léčbě a zda k tomu můžete říct něco konkrétnějšího, prosím. Yes, it will... Ano, bude to eh, jedna z mých priorit, neboť Evropská unie je asociována s různými myšlenkami, jako je svoboda, spravedlnost, jednota v rozmanitosti. Ovšem měla by být spojována také se solidaritou. A to nikoliv eh, solidaritou napsanou v nějaké knížce nebo v nějakém prohlášení, ale uplatňovanou v několika klíčových oblastech. A to i v oblasti zdravotnictví. To je skvělý příklad toho, kde bychom, kam bychom měli zaměřit naše úsilí. A pokud jde o konkrétní kroky, tak mám jednu, kterou tady, která mi přichází na mysl, a to je podpora míry spolufinancování v těch členských zemích, které mají méně než 90 hrubého národního eh, příjmu a posílit to v jejich prospěch. Protože samozřejmě někdy existuje také pozitivní diskriminace. Diskriminace není vždycky zakázaná. To se týká právě těch genderových otázek, kvot a tak dále. Ale týká se to také zdravotnictví. Ti, kdo potřebují nějakou další pomoc, mělo by jim, mělo by jim, měla by jim být nabídnuta. To pak není diskriminace, protože v momentě, kdy to je pozitivní diskriminace, je to projev solidarity je, ta, je to metamorfóza z diskriminace v solidaritu. Takže to je jeden z programů, který eh, bych chtěl prosazovat na poli spolufinancování. Možná, že ne všichni souhlasí, ale ti, kteří to opravdu pro potřebují, tak by to jistě podpořili. Nesmíme také zapomínat, že eh, chudší občané mají nárok na podporu, nikoliv na špatné zdraví. A chudoba souvisí také se zranitelností. Zranitelnost je relativní. Může být závislá na věku nebo na jiných věcech. Pan Schnellert? Ja, vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Pane designovaný komisaři, ve strategii pro zdraví 2007 až 2013 se hovoří o souvislosti mezi lidským zdravím a užitnými zvířaty a je to pod pojmem jedno zdraví to Byly prohlášeny záměry v oblasti zdraví, úprava úředních kontrol a mezinárodní veterinářské prostředky a veterinární léčba, ale to nebylo ještě předloženo a přitom tato strategie vyprší v roce 2013. Jsou tady nějaké překážky, které prostě uh, souvisejí s tím, že není viděna nutnost zpracovávat tato téma, proč dochází ke spožděním a proč komise by eh, tyto mimořádně relevantní návrhy nemohla předložit dohromady v jednom balíčku. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Borku, prosím. Yes, the intention... Účelem tohoto balíčku je tedy přinést v prvním čtvrtletí roku 2013 návrh komise. Bude to velice důležitý balíček, který bude konsolidovat to, co již je co již existuje, ale zároveň to vlastně ještě více rozpracujeme. Teď řeknu jenom tak něco trošku bez, bez nějaké hlubší přípravy. Jsou zde určité e, oblasti, zejména je to odolnost vůči antibiotikům, e, což vlastně má pak dopad i na e, zdraví lidí to musíme opravdu sledovat. Musíme velice úzce sledovat to, jak se provádí stávající legislativa, protože pokud chceme podávat antibiotika, ať už zvířatům či lidem, když to není nutné, tak tím vlastně snižujeme odolnost. A není to tedy hrozbou nikoli pouze pro zdraví lidí. Došlo už třeba k různým úmrtím právě kvůli tomu, že zde existuje eh, ta rezistence, protože antibiotika mají určitý, určitou životnost, kdy jsou účinná. A pokud používáme ty, ta antibiotika i pro zvířata, tak tím vlastně snižujeme účinnost celkově a je to vlastně e, negativní i pro farmaceutický průmysl, protože farmaceutický průmysl také investuje do nových léků, aby tedy samozřejmě mělo zisky, ale nyní se vlastně ta životnost e, toho léku zkracuje, což v podstatě snižuje i finanční zisky farmaceutek a farmaceutické firmy tedy pak mají i méně prostředků k tomu, aby vyvíjeli nové léky. Čili tento balíček zcela jistě je pro nás důležitý. Připravuje se, budeme mu věnovat dostatečnou pozornost. Doufám také, že se nám podaří i posílit eh, vymáhání této legislativy, a to nikoli pouze v těch konkrétních oblastech, třeba v oblasti antibiotik, ale i v dalších sférách, která se týkají Eh, fitosanitárních eh, otázek, eh, zdraví zvířat a také se to týká i osiv, protože pokud budeme opomíjet otázku osiv, tak může vlastně také docházet k šíření různých nakažlivých chorob nebo onemocnění. Takže já doufám, že tady předložíme ten návrh první čtvrtletí 2013. Děkuji mnohokrát. Další, prosím. Jsi tady? Není tady. Pan Griffin není zde, v tom případě jsme dospěli k závěru druhého kola. A teď tedy se pustíme do otázek výboru pro vnitřní trh a tento okruh bude řídit můj kolega Marking Harbour. Prosím. Uh, well, thank you very much. Děkuji vám. Matias, já děkuji Výboru pro životní prostředí i za naše eh, poslance, že jste nám dali tuto možnost Eh, klást dotazy kandidátovi na post komisaře pro zdraví a ochranu spotřebitele. Chci připomenout kolegům, že sedm mých kolegů bude mít delší dotazy. Připomínám, že to znamená minutová otázka, dvouminutová odpověď a pak doplněk, který musí se vázat k té původní otázce a pak ještě krátká další odpověď. Takže na úvod kolegové ze životní prostředí budou určitě dbát na to, aby se dodržoval čas, takže budeme eh, také eh, dbát na to, aby se nepřekračoval. Byl jsem potěšen tím, že eh, pan kandidát říkal, že bude prosazovat zájmy spotřebitelů, jak říká, a že mu leží na srdci také politiky jednotného trhu Evropské unie. To jsou samozřejmě věci, na které se budeme zaměřovat a budeme se dotazovat na tyto věci. Jako první dám slovo panu Švábovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Právě tady jsem chtěl taky Eh, začít. Vy jste ve svém úvodě, pane designovaný komisaři, řekl, že eh, ochrana spotřebitele by se měla stát realitou. Velmi mě to těší a doufám, že tato vaše výpověď eh, bude pravdivá, ale mám v této souvislosti dvě otázky. První otázka, jak se nám podaří, abychom již schválené právní akty skutečně implementovali ve členských státech, zejména jsou-li to směrnice a jak je lze tedy aplikovat stejným způsobem pro spotřebitelky a spotřebitele. Nedávno zveřejněná studie ukázala, že celá řada spotřebitelek a spotřebitelů jsou příliš zatíženi informacemi, které dostávají, protože už jim nerozumějí, byť jsou předepsány zákonným způsobem. Jak se chcete ostarat po to, aby byli spotřebitelé adekvátně informováni? Děkuji, pane Borgu, prosím. Máme k dispozici několik nástrojů. Ať zda je využíváme účinně, efektivně, to už je naprosto jiná otázka. Pokud nebudeme dostatečně přísní při vymáhání legislativy, tak to bude nespravedlivé vůči spotřebitelům, ale i nespravedlivé pro ty, kteří ta pravidla dodržují. Pokud tam nebudou, pokud nebudeme dělat žádné rozdíly mezi, kterým, mezi těmi, kteří dodržují a kteří porušují pravidla, tak eh, to, eh, to nebude dodržovat nikdo. Máme zde spolurozhodovací eh, spolurozhodovací postupy v Evropské unii, což je velice složitý postup. Já už jsem tedy se, uh, už jsem uh, se zabýval tím, jak to funguje nyní. Mám ještě podrobnější zkušenosti co se týče vnitřního trhu, tak vím, že panují obrovské rozdíly v tom, jak se ta legislativa provádí. E, mám v plánu také navštívit summit, který se bude týkat spotřebitelů a soustředíme se právě na vymáhání předpisů. Samozřejmě, že je asi nemožné, aby všechny členské státy prováděly naprosto včasně veškerou legislativu. Nicméně musíme posílit naše úsilí a máme k tomu nástroje. Například máme zde různá centra pro ochranu spotřebitelů, kde řešíme konkrétní stížnosti spotřebitelů. Také je důležité, aby spotřebitelé měli možnosti nápravných prostředků. Já jsem 15 eh, let pracoval skutečně v té právnické praxi a v té aréně, nebylo to pouze někde vzadu v kanceláři. Když řeknete nějakému spotřebiteli, no, můžete se soudit, tak to je pravda, ale je to velice nákladné, je to složité. Pro některé lidi je to také vůbec takové nepříjemné vstoupit do soudní budovy. Takže vím, že se nyní chystá legislativa, podle které může spotřebitel protestovat proti některým věcem, ale to prostřednictvím alternativních řešení sporů a prostřednictvím rychlého řešení sporů, což jsou vlastně nové způsoby. Protože vymáhání to vlastně znamená, to je vlastně i mm, opravný prostředek. Bezpečnost, osvěta, nápravné, opravné prostředky. To je podle mého názoru řešení. Vím, že Evropský parlament i komise spolupracují v tom, abychom toto všechno rozšířili i na, na elektronické nákupy. Podle mého názoru se to rozšiřuje i třeba například na nákup eh, zájezdů, na nákup knih. Pokud eh, bychom eh, to neupravili, tak by to byla taková mm, vlastně medvědí služba pro spotřebitele. Pane předsedo, eh, v souvislosti s tím, co právě řekl pan designovaný komisař, znamená to konkrétně, že v řadě přeshraničních obsahů budeme mít s přibývající měrou také určité sjednocování práva pro spotřebitelky a spotřebitele, protože jinak by byly vystaveni spotřebitelé a spotřebitelky různým úrovním ochrany. Eh, co hodláte učinit pro to, abyste tyto rozdíly odstranil? There are further tools. I forgot to já jsem zapomněla ještě na některé další nástroje. Například máme zde kodex pro spotřebitele. Eh, pardon, máme zde uh, hodnocení uh, spotřebitelských trhů, Europe, uh, Consumer Scoreboard, což umožňuje vlastně měřit uh, výkon nebo hodnotit výkon uh, Eh, máme zde vlastně takový systém, buď jak si zveřejnit a zostudit, nebo zveřejnit a pochválit. Takže myslím, protože si myslím, že bychom neměli pouze všechno, pouze kritizovat, ale měli bychom i třeba chválit. Myslím si, že třeba eh, to jsou vlastně také takové sankce, které vlastně nejsou právní, ale jsou jakési politické, ale myslím si, že zároveň jsou tak stejně tak důležité jako ty právní sankce. Takže jsou zde určité způsoby, jak zlepšit vymáhání právních předpisů. Ehm, musíme také stále sledovat nejnovější vývoj. Máme zde elektronický obchod, máme zde další věci. Existují zde určité problémy na tom trhu, který má 500 milionů obyvatel. Když je zde nějaký produkt, který není bezpečný, tak eh, je možné, že ten produkt vlastně bude rozšířen mezi 500 milionů spotřebitelů. Um. Děkuji. Teď paní Evelyn Gebhardt, kterou se také vítám. Máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Pane designovaný komisaři, v prvním kole jste velice úspěšně nakládal s pojmy hájení a respektování lidských práv a subsidiarita a šikovně se vám podařilo vlastně neodpovědět konkrétně a proto se chci zeptat zcela konkrétně na dvě věci a prosím, můžete odpovědět ano či ne. První otázka pana komisařka Redingová právě připravuje zákonný návrh eh, k obsazování eh, rad podnikových a jiných gremí. Podpoříte paní Redingovou a v tomto záměru paritního obsazení ano či ne. Evropský parlament, a to je má druhá otázka, eh, většinově požádal Evropskou komisi, aby předložila legislativní návrh příst, aby každý občan a každá občanka měli přístup k, obcho- k bankovnímu kontu. To bylo sice slíbeno, ale eh, v práci komise nic k tomu nevidíme eh, kdybyste se stal komisařem a podpoříte pana komisaře Barniera eh, ve zveřejnění takového legislativního návrhu, ano či ne? Otázka. Jestli byste chtěla odpověď ale není to zodpovědnost tohoto výboru, ale jistě i tak eh, to připustím, těšíme se na odpověď. Pan Haber, nechci znít příliš chytře, ale odpověď je jednoduchá. Ano a ano. Čili to je ta odpověď, kterou dávám, ale samozřejmě, že k tomu připojím i komentář, proč odpovídám dvakrát kladně. Pokud jde o kvóty, to je pokryto částečně Eh, tou listinou, která zakazuje diskriminaci, eh, ale umožňuje pozitivní diskriminaci pro eh, to pohlaví, které je méně zastoupeno. A to obvykle bývá ženské pohlaví. Ale nemám žádný problém s záležitostí kvot. Samozřejmě uvidíme, jak to bude v tom návrhu samotném, neboť spousta lidí k tomu má určité výhrady, Eh, pokud jde o... Protože myslím si, že v konečném důsledku, když všechno ostatní lže, musíme se spolehnout na kód jako takové. Teď pokud jde k těm bankovním účtům. Myslím, že jsem to řekl už na úvod. Ten návrh skutečně bude. Musí se ještě probrat s komisařem Barnierem. A to je něco, co může skutečně pomoci všem, protože eh, to dá komisaři ne něco vágního, neuchopitelného, nejbrž je to něco konkrétního, co bude mít eh, vliv na život každého občana, eh, nebo konkrétního občana, protože to bude umožňovat jednodušeji měnit účty, bude, bude to, zavede to větší transparentnost do systému poplatků, a to by mělo být tedy do, všechno do února 2013 eh, v úrovni návrhu. Ještě jednu dodatečnou otázku. Teď se nejedná o transparentnost anebo změnu účtu, ale jedná se o to postarat se, aby každý občan a každá občanka měli přístup k bankovnímu účtu a z její odpovědi a ve vstupním statementu jste hovořil stále pouze o iniciativách a to je velice vágní pojem a já bych chtěla, aby občané a občanky měli právní nárok na tuto záležitost. To byla otázka, kterou jsem vám položila. I fully agree. Já s tím plně souhlasím. Ty tři body jsou eh, přístupnost k eh, účtu, neboť účet se stal stejně důležitý jako takřka jako občanka, jako průkaz totožnosti, dále transparentnost poplatku a pak snadnost e, změny účtu ale nadpis směrnice bude se pravděpodobně na přístup, access k tomu účtu a transformuje se tedy tento přístup k právu jako takové, do práva jako takového. Děkuji. Eh, wij houden ons bezig met eh, consumentenbescherming. Děkuji, pane Borgu. Zaobíráme se tématem ochrany spotřebitelů. Vy jste také spotřebitel. Uh, a předpokládám, že i vy musíte být chráněn, protože teď existují takové úvahy, že pan Dali musel kvůli podezření odstoupit. Existuje tady zcela jistě, existují jistě osoby, eh, které mají vysoké posty v komisi a které by měly být přeskoupamány Olafem. Eh, pan Dali a teď jste to i vy byl činný v oblasti prevence zdraví a měl se starat o to, aby mladí lidé byli řádně informováni v Evropě, aby byli také seznamováni se správnými a bezpečnostními produkty potravinovými. Doufám, že to rád podpoříte. Rád bych věděl, jak umožníte, aby pacienti a spotřebitelé měli přístup k novodobým léčivům. None of those nic z toho není zodpovědností našeho výboru, ale pokud jde o tu otázku Olafu zvlášť, ta není relevantní vůbec ani k tomuto eh, slyšení, ale nechám na panu Borgovi, kolik z toho chce odpovědět. Já myslím, že člověk musí být opatři, opatrný, obezřetný, musím být eh, v této záležitosti obezřetný protože já jsem s panem Dalim pracoval i v kabinetu, i mimo kabinet. A doufám, že dostane prostor k tomu, aby se hájil, ale to je všechno, co k tomu mohl říci. Já jsem tu, protože eh, došlo k rezignaci na post, protože musí dojít k nahražení. Moje vláda mě navrhla jakožto náhradu pana Daliho a k zám- pro zajištění kontinuity, ale samozřejmě já přinesu k této, do této funkce své nové podněty. Pokud jde o Olaf, k tomu také nemá cenu, abych něco říkal. A pokud jde Pokud jde o kurzy, které mají eh, zlepšit výživu a jídlo, tak to je samozřejmě něco, co je možné, ale pokud to bude dobrovolné, jistě, že je důležité vzdělávat lidi, ne jim eh, říkat, tohle jíst nesmíte, tohle, eh, a tohle ano. Ale informovat je o tom, co je vlastně v jídle, které konzumují a jaké to může mít dopady. A e, jinak musíme být otevření inovace. Pokud jde o nová léčiva, tak eh, je možnost přijímat místo léku i nějaké další postupy, pokud je to bezpečné. Neměli bychom zasahovat do práva občanů zvolit si, jaký druh léčby si zvolí, který může buď snížit jeho bolest, anebo může dokonce ho vyléčit. Vím, že existuje i směrnice, pokud jde o alternativní eh, léčbu, alternativní medicínu. My se také zabýváme přípravou zprávy, která zohledňuje i dostupnost těchto léčiv, ať už jsou stará, nová, tradiční, nebo alternativní. Čili ať má spotřebitel možnost volby, ale musí být zároveň zajištěna bezpečnost toho samotného léčiva. To je něco, o co se stará EMA. A musí být zaručena tak a zreformována tak, aby byla zajištěna její nezávislost a také vnímání její nezávislosti, ale samozřejmě, že e, jinak je odpovědná komise. Nepřipustím další e, doplňující otázku, protože ani jedna z nich nesem týkala našeho výboru. I forhold til... Øh, Ještě ke spotřebitelským předpisům v Evropské unii. Vy jste se zmínil o celé řadě postupů a těší nás, že jste je zmínil, ku příkladu bezpečnost eh, produktů a právo na bankovní účet. Ale to jsou všechno plány. Moje otázka, co hodláte zavést, jaká, co navrhnete jako nová opatření pro evropského spotřebitele? A pane předsedo, je mi líto, že se musím chopit něčeho, co je rozhodující pro kohokoliv, kdo se má stát komisařem, protože komise je společným kolegiem, které činí společná rozhodnutí. Uh, máte eh, hájit eh, a zastupovat 500 milionů občanů. Eh, co si myslíte o článku 121? Vy jste ho zmínil, ale slyšeli jsme různé citáty, co se týče rovného postavení homosexuálních osob, co se týče reprodukčního zdraví a práv žena reprodukční zdraví. To byly všechno velice kritické citáty, které jsme slyšeli. Já chci od vás vědět, zda aktivně budete prosazovat směrnici o potírání diskriminace. Děkuji. yes and not because there's an internal. Mohu říct si ano i ne, protože zde máme na jedné straně vnitřní trh a na druhé straně uh, eh, jste tedy charta. Ten článek 21 je v naší listině a v podstatě je to dnes i v malcké legislativě. Článek 21 byl převeden, je to vlastně tak, jak to je, ve stejné podobě v malcké legislativě a jedná se tedy o rovné postavení žen a mužů ve, ve, ve veškeré legislativě, což já rovněž podporuji. Pokud to tedy podporuji ve své vlasti, proč bych to neměl podporovat eh, i v Evropské unii? Máte mé slovo, mohu to garantovat. A ještě co se týče nějakých konkrétních příkladů, tak to zatím tedy nemohu eh, říci. Protože myslím si, že i když zde máme ten článek, tak si myslím, že nikdo, v člán, nikdo se nemůže říci, že v jeho členské zemi je všechno naprosto v pořádku, že se ten článek eh, naprosto mm, dodržuje. Není to omezené pouze na zdravotnictví ani na jiné politiky, týká se to všech oblastí. Chtěl bych eh, trošku nesouhlasit, co se týče těch nových iniciativ pro spotřebitele. Máme zde alternativní řešení sporu, což je v procesu trialogu. Dále zde máme také elektronické nebo řešení sporu na elektronického obchodu. Máme zde dále mm, speciální program pro spotřebitele, což tedy není zvláštní nová iniciativa, ale je to vlastně akce určitého programu. Také se chystá směrnice o přístupu k bankovnímu účtu. Rovněž doufejme do ledna už to bude také návrh, který se týká bezpečnosti výrobků, eh, což bude ve spolupráci zejména s komisařem Tajanem a s dalšími komisaři. Čili ty iniciativy existují. Já bych se raději soustředil na menší počet iniciativ, které však budou úspěšné, než abych rozběhl, abych se vlastně snažil um, chytit mnoho zajíců. A pokud budu jmenován komisařem, pokud mě schválíte, tak budu mít pouze omezený eh, mandát, časově omezený. Budu komisař jako ostatní, budu mít stejné postavení, ale jedná se vlastně pouze o necelý rok, deset měsíců. To znamená, že asi žádný komisař nepřemýšlí o iniciativách pro ten další, pro to další období. Já bych se tedy rád eh, soustředil pouze na omezený počet iniciativ, ale s, s, s, budou splněny. Paní Tenen, ještě doplňující otázka. Děkuji za slovo. Já tedy ještě na to navážu. Už existuje veliká eh, dlouhá diskuse o um, vlastně hromadném uh, eh, očkodňování předseda. To se netýká té první otázky poslankyně. Nicméně je to důležité a já bych se chtěla zeptat na nové iniciativy, které možná chcete představit. Jedná se tedy to eh, na ty kolektivní žaloby, eh, hromadné eh, nápravné prostředky. Pak se také chci ještě zeptat na to, zda můžete podpořit také rámec pro osoby Eh, homosexuální, transexuální a bisexuální, který chce předložit paní kolegyně, paní eh, posle, poslankyně, eh, pan, paní komisařka Redingová. To je opravdu náročné, ale se pokusím zodpovědět. Pokud bude nějaká iniciativa od paní Redingové, která zodpovídá za práva tak není žádný důvod, proč bych neměl podpořit takové programy, pokud splňují článek 21 eh, list, listiny a listinu samotnou. Pokud jde o rozvojový program, což spadá pod eh, komisaře pro rozvoj, myslím, že už jsem zodpověděl tuto otázku, že nebude, nebudu dělat nic, nebudu se o nic snažit, nebudu eh, každopádně z toho programu nic vyškrtávat pokud je to v souladu s právním řádem členských států jako takových. Pokud jde o otázku eh, té eh, kolektivní žaloby, tak eh, já nevím, můj osobní názor je jasný. Já jsem ve prospěch takové možnosti. A hlasoval jsem proto také v malském parlamentu myslím, že to bylo loňské léto, kdy jsem žádal, aby se na Maltě poprvé v historii zavedla legislativa umožňující kolektivní žalobu. To je... Myslím, že je 18 se 27 členských států, které již eh, takov, s takovou možností počítají. Pane předsedo, víte, že jakákoliv směrnice v tomto směru vyžaduje i spolupráci s dalšími komisaři. Bylo by příliš ambiciózní a odvážné, eh, ne-li eh, arrogantní, abych říkal, že to půjde tím či oním směrem, ale musíme přijmout nějaký krok. Souhlasím, že nadešel čas. Thank you very much. Děkuji. Omlouvám se, zdá se, že jsme přišli o kameru. Za to se omlouvám eh, těm, kdo nás sledují přes internet o kameru tedy na řečníka. Kamera je pořád na mě. Takže Adam Bilan. Děkuji vám, pane předsedo. Pane kandidáte na komisaře. Náš výbor se snažil zlepšit eh, postavení spotřebitelů, dát jim větší pravomoci, tak aby mohli, byli informováni, mohli přijímat informovaná rozhodnutí. Vy, vím, že máte rozsáhlé zkušenosti z Malského parlamentu a jsem eh, přesvědčen, že budete stejně tak spolupracovat i s Evropským parlamentem. Věřím, že se můžeme na vás spolehnout v tomto ohledu. A má otázka je následující. Co chcete dělat, aby byla politika ochrany spotřebitele skutečně prioritou mezi všemi ostatními politikami. Vy jste řekl, že bude, budete skuteč, skutečným mluvčím spotřebitele. A, ale jak budete prosazovat spotřebitelské zájmy, když vlastně bude probíhat práce i na jiných polích, na, v jiných oblastech? Vím, že to je také priorita takzvané spotřebitelské strategie. Děkuji, pane Borg. Budu se řídit článkem 38 eh, listiny. Tato, tento článek říká, že politiky Unie politiky Unie v množném čísle mají zajišťovat vysokou úroveň ochrany spotřebitele. To jest, tady nejde o to nějak škatulkovat ochranu spotřebitele jenom eh, do oblasti eh, ochrany spotřebitele jako takové, tedy této politiky, ale každé DG, které se zabývá politikou Evropské unie, má zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele. Nejhorší, co by se mohlo stát, by bylo říci, že ochrana spotřebitele je něco, za co odpovídá paní Redding a, nebo pana Borga a další komisaři už to budou veselé ignorovat. Tak, tak to není. Je to mandát, který vyplývá z listiny základních práv a která říká, že musíme uplatňovat ochranu spotřebitele eh, průřezově. A to je založeno na těch principech vzdělávání, bezpečnosti, informování, ale také eh, prosazování a nápravných opatření. Já se těším i eh, na tu záležitost těch nápravných opatření, ale klíčem ke všemu zmínil jsem ty čtyři principy, ale klíčem je tedy samotná ta náprava jako taková. Nemá smysl, abychom měli nějaké právo, kterého se nebude moci rychle dovo- člověk dovolat a zjednat tím nápravu. Čili na to bude jedna z těch priorit, na kterou se budu zaměřovat a také eh, postarat se o to, aby ochrana spotřebitele byla integrována do všech dalších politik, ve všech dalších generálních eh, direktorátech, aby eh, byla tedy zcela plošná. Přesně dvě minuty na odpověď. Ještě pan Vilan doplněk. Děkuji vám a chtěl bych ještě doplnit, pokud je o informování a vzdělávání spotřebitele, jste přesvědčen, že stávající mechanismy zaměřené na zvyšování povědomí spotřebitele a informovanosti a aktivita spotřebitelských center v rámci ECC ne, že je dostačující? Je tato spolupráce již na odpovídající úrovni a pokud ne, tak jaké budou další kroky, další směr a co byste dělali jako komisař pro zlepšení těch mechanismů, které už máme? Pane Borg? Ano. Ještě zbývá udělat hodně. Jinak bychom konec konců jako komisaři k ničemu nebyli. Ale máme k dispozici určité nástroje, které musíme zdokonalit, které musíme tak říkajíc naostřit. Již jsem zmínil ta centra pro spotřebitele, to je vlastně ta síť. Ta, tuto síť spotřebitelských center musíme eh, posílit, zvláště v trhu 500 milionů lidí. Zmínil jsem ten scoreboard, a pak studie. Někdy existuje taková trošku takový odpor vůči studiím a analýzám, protože eh, se zdají být na první pohled neproduktivní. Ale uvedu příklad jedné studie, která pak vedla ke směrnici, pokud jde o klamání v prodeji online. Díky studii o chování spotřebitele vznikla směrnice týkaj, týkající se těch eh, eh, zatrhávacích políček eh, online, kdy něco kupujete přes internet, což je stále více časté, aniž si to uvědomíte, tak už jste zatrhli, aniž jste vlastně ale cokoliv udělali, tak jste nechali zatrhlého něco, co je na úkor vašich práv. Ale vy byste měli být tím, kdo eh, to políčko zatrhne, a ne aby to tam už implicitně bylo předzatrhnuto. Čili toto je výsledek té studie, kterou eh, provedly naše služby na poli ochrany spotřebitele a vzešly z toho skutečné výsledky, čili budeme pokračovat eh, v používání těchto nástrojů i v budoucnu. Děkuji. Denis Dion. Voorzitter, meneer Borg, ehm, Děkuji, pane předsedo. Pane Borči. Bohužel je tomu tak, že stejnopohlavní páry jsou diskriminovány eh, jako spotřebitelé. Chtějí-li třeba spát spolu v jednom pokoji, jsou nuceni zarezervovat si dva jednolůžkové pokoje. Eh, bylo tady řečeno, že jsou jednání velice vleklá. Můžete vy nám slíbit, že jako komisař odpovědný za ochranu spotřebitele eh, se tady více budete zasazovat o implementaci této směrnice a za to, aby členské státy skutečně ji museli implementovat a aplikovat. A můj předchůdce již řekl, že integrita je nesmírně důležitá. Můžete nám něco říci o dodatečných funkcích, které máte a kterých se vzdáte na základě konfliktu zájmu a jak definujete eh, jako komisař odpovědný za ochranu spotřebitele konflikt zájmu? Uh, thank you very much. Jediné, jedinou funkci, kterou teď zastávám, je to, že jsem eh, členem Malckého parlamentu, že jsem ministr a také jsem čestným členem eh, jednoho klubu Myslím, doufám, že tyto funkce tedy nějak nespochybní eh, činnost komisaře. Nejsem členem žádné, žádného podniku. V minulosti jsem byl ředitelem jedné firmy, už tomu tak není, už nemám žádné obchodní zájmy, žádného druhu. A eh, v roce 2008, kdy jsem se stal ministrem, jsem se zcela vzdal své právnické praxe, takže už eh, ani nedostávám žádné platby, žádné, mm, nemám žádné finanční příjmy. Já jsem tedy své klienty jaksi eh, opustil už. Byl jsem také, totiž v té době jsem byl ministrem spravedlnosti, takže si celá jistě uvědomujete, že kdybych měl byť i velice drobný, drobné pojítko s právnickou praxí, takže by to bylo, eh, že by to tedy bylo nepřípustné. Už jsem hovořil o tom článku 21. Zda si ho tedy máme pouze vyvěsit eh, v kanceláři, zarámovaný. Nikoli musíme ho zavést do praxe. A to konkrétními opatřeními. Už jsem hovořila o jednom takovém opatření. To, to, bylo, to byly ty otázky na dárce krve, ale jsou zde ještě další opatření. Například na Maltě v oblasti zdravotnictví máme nový zákon, nový zdravotnický zákon, který jsem také dával dohromady společně s ministrem spravedlnosti. Podle tohoto zákona e, v nemocnice budou považovat za e, partnera stejného pohlaví jako e, za takzvaně blízkého příbuzného, třeba pro otázky informovanosti při různých operacích a tak dále. Čili pokud tam, všude tam, kde existují nějaké, nějaké takové eh, jakési díry, kde ještě dochází k diskriminaci a k porušování článku 21, tak podpořím to, aby došlo ke změnám, které jsou zapotřebí. Velice děkuji. Já jsem obdržel dopis od pana Klause eh, Lineho, který tedy také v tom dopise se hovoří o tom, že příslušný výbor přeskoumal dopis o finančních e, zájmech. Sice tam jsou určité e, překlepy, nicméně e, příslušný výbor nemá žádné připomínky. Ještě jsme zcela nepochopili, jakého, že jste členem klubu. Byl to nějaký klub, čili je to hudební klub, je to nějaká kapela, nějaká dechovka, protože každá, na Maltě má každá vesnice svou kapelu a já jsem také tedy byl členem jedné takové místní kapely. Takže my se radši tedy, asi by nás zajímalo, na jaký nástroj hrajete, ale na to se ptát nebudeme. Takže ještě doplňovací otázka. Děkuji, pane předsedo. Pojmu to stručně. Co se týče vašich vedlejších příjmů, to jste udal, ale nic jsem neslyšel o tom, a to bych teď chtěl zřetelně slyšet, co pan Borg bude chtít dělat se směrnicí eh, antidiskriminační. Nehovoříme tady o článku 21, ale o tom, že členské státy nebudou s tímto návrhem směrnice souhlasit. Okay. That's again not technically part of our remit. No, takže to také zcela technicky není zcela eh, tedy teď v našem, našich pravomocích, nicméně můžete na to odpovědět. Já sám eh, jsem zažil určitou diskriminaci. Eh, pardon, tedy já jsem se věnoval otázce diskriminace když jsem byl právník, když jsem byl ministr, vždy jsem bojoval proti diskriminaci která existovala a kterou jsem se snažil odstranit tím, že jsem přinesla novou legislativu, protože věřím v důstojnost lidských bytostí, věřím v tom, že, nikdo, že, že diskriminace není odůvodnit, odůvodnitelná. E, dobře, tak je zde taková diskriminace, že třeba nemůžu parkovat, kde chci, ale tam jsou určité důvody. A pak zde existuje neodůvodněná diskriminace v celé řadě oblastí, a porušuje se tedy jak Evropská umluva o lidských právech a jak listina základních práv a zde chci proti takové diskriminaci bojovat, protože věřím v důstojnost eh, lidských bytostí. Děkuji, říká předseda. A nyní ještě poslední dlouhá otázka pana Bogejsia. Děkuji mnohokrát, pane designovaný komisaři. Eh, chci vám poblahopřát, eh, obdivuji Váš ostrov je to ostrov svobody z mnoha důvodů a je hrdý na svou vlastní identitu. První otázka. Nedávný rozsudek soudu praví, že země nesmí zakázat obchodování s produkty označovanými jako CE. Není to divně vykládáno, vždyť občané mají právo vědět, odkud pochází ty které produkty. Souhlasíte s vaším budoucím kolegou, e, komisem, že otázky zahraničního obchodu, který chce tuto složku stáhnout z jednání. Nedomníváte se, že je nezbytné informovat řádně spotřebitele o zeměpisných a hospodářských údajích těch kterých produktů. V mé zemi se celá řada léčiv a dokonce hraček zabavuje z nejrůznějších zemí. Jistě víme, o čem hovoříme. Nechci eh, jmenovat žádná jména, ale aspoň Čína řeknu, které poškozují zdraví našich dětí. E Pan předseda přerušuje. Transparentnost onlineového obchodování, onlineového sázení. Signor Borghesio, sono d'accordo con lei in questa constatazione. Souhlasím s vámi s tím, že tady musíme činit více, abychom skutečně mohli zabez, zajistit bezpečnost produktů eh, dovážených z jiných zemí. Ale Bohužel nemáme stejný kontrolní systém jako u potravin. U potravin které se dovážejí do Evropské unie, ale nebezpečí tady stále existuje, protože pakliže neagrární produkt nebo produkt, který není potravinový produkt, se doveze do Evropské unie na tento trh, který má 500 milionů spotřebitelů, pak je to vždy potenciální nebezpečí pro těchto 500 milionů spotřebitelů. Nemohu teď eh, sice hovořit o detailech, které ani neznám, eh, to, co se týká prostě označování CE, ale budu se rozhodně snažit učinit vše, abych zaručil prioritu bezpečnosti dovážených produktů eh, za mě, za komisi, ale samozřejmě i pro další oblasti Můžeme například hovořit také o bezpečnosti služeb které existují v Evropské unii, protože my stále jenom hovoříme o produktech, ale nehovoříme o službách. Například požární ochrana či bezpečnost, když člověk nocuje v nějakém hotelu Evropské unie, tak tady jsou určité protipožární předpisy a nedokážu si představit, eh, kolik eh, mrtvým se tak dá zabránit. Je třeba Eh, možná popřemýšlet o zveřejnění zelené knihy nebo o vedení určitých konzultací v této oblasti. To jsou tak spíše jenom mé úvahy. Nechci rozhodně předjímat eh, práci mých kolegů komisařů, ale jistě se budeme muset více zaměřit na tuto bezpečnostní síť, abychom skutečně měli bezpečný vnitřní trh, tak jak si to přejete i vy. Děkuji. Pokud jde o otázku online obchodování a her online, tak eh, nedávno bylo konstatováno, tady k experti zjistili, že eh, pokud jde o to sázení online, že existuje značná přítomnost eh, stru, mafiozních struktur, pokud jde o, o prodej online a sázení online asi bychom měli mít eh, v tomto směru tedy větší zájem o bezpečnost občanů, protože oni se odstají v rukou těchto živlů v případě, že něco buď kupují přes internet od těchto lidí nebo sází online. Ano, jistě. Souhlasím s vámi. Také proto, že obchodování online eh, na jednu stranu je skvěl, dobrá věc, je to něco, co je velmi přínosné ale má to i svou odvrácenou stranu. Je to tedy dvojsečná zbraň, eh, která může pomáhat a i škodit. Internet sebou přináší dobré věci i špatné, jako třeba organizovaný zločin, který ho může využít, zneužít. Stejně jako zneužívají Schengen. využívají ta práva, který, která se našim spotřebitelům dávají. Takže musíme být bdělí, vím, že existuje směrnice na toto téma, nejsem si však jist, zda implementace je skutečně na místě a je, zda je dostatečná, čili to by měla být jedna z mých priorit v průběhu dvouletného mandátu, pokud mě samozřejmě v této funkci potvrdíte. Děkuji. A tím se dostáváme k krátkým otázkám, pouze 50 sekund na otázku. Jako první pan Obermajer. Děkuji vám, pane předsedo. V srpnu jsem napsal otázku na komisi eh, k otázce eh, stejného balení cigaret abychom prostě měli stejný popis na cigaretách. Váš eh, předchůdce mi odpověděl, že komise koncem roku 2012, čili záhy, předloží takový návrh. Otázka, máte už nějaké informace o statutu tohoto pracovního dokumentu, protože víte, že se jedná o tisíce pracovních příležitostí papírové, papíreckého a balírenského průmyslu. Za druhé, eh, co se týče nebezpečí takového jednoznačného značení v souvislosti s pirátstvím a pašováním. A za třetí, jak zařazujete eh, tuto otázku eh, do kontextu článku 17 týkající se práva ochrany značky produktu. The difficulty in answering this question is that the directive is still under... Jde o to, že ta eh, směrnice eh, tady se pořád ještě vztahuje tedy pravidlo důvěrnosti. Já vám eh, k tomu mohu říct pouze svůj názor, kterým nevzavazuji komisi, tak či ani onak. Já jsem viděl to uniformní balení cigaret a pokud tedy se mě ptá, já myslím, že by to mohlo mít svůj dopad. I pokud se máme dostat, tedy jestli se máme dostat až do toho, že bychom vynucovali takovéto um, nerozlišující uniformní balení cigaret, to je jiná otázka, ale rozhodně musíme mít něco, co bude fungovat, co bude efektivní. Když jsem říkal, že tabákové výrobky by měly skutečně vybavovat jako tabákové výrobky a ne jako něco jiného, tak by tak měly chutnat. Tím jsem, myslím, jasně naznačil směr, kterým máme jít. Myslím, že to je poměrně jasné ale nechci teď předjímat žádná ustanovení směrnice. Ne, neříkám, že je tu nějaké tajemství v Evropské unii, ale jsou tu prostě některé podrobnosti, které se dostaly na světlo a já se k tomu nebudu vyjadřovat. Jediná země, která již eh, uniformní eh, balení zavedla, je Austrálie, pokud vím. Vím, že některé eh, a že to do určité míry funguje, že tu došlo také k určitému spochybnění u nejvyššího soudu v Austrálii a tato, tato eh, žaloba, eh, toto odvolání bylo zamítnuto, ale Austrálie nyní napadena také v rámci VTO, takže má to různé dopady. Já myslím, že bychom měli ponechat na členských státech individuálně, zda chtějí zavést takové balení. Ale nevnucovat to možná centrálně. To je ovšem můj osobní názor. Je možné, že až eh, se dostane skutečně na stůl směrnice o tabáku, je možné, že se to vydá určitým směrem návrh, až to bude v parlamentu, že se to posílí nebo, nebo oslabí. Já ovšem budu proti oslabení stávajícího rámce směrnice stávajícího návrhu. Děkuji. Následuje pan Bozutel. Uh, Velice děkuji, pane předsedo. Já eh, tedy jsem ze stejné strany jako vy, ale také bydlím pouze tři ulice od vás a vlastně znám i tu dechovku, o které jste hovořil. Chci říci, že jsem vás vždy obdivoval pro váš charakter, ale také i kvůli tomu, že v naší zemi jste symbolem eh, obrany lidských práv a demokracie. A Chtěl bych říci, že vím, že zastáváte stejné hodnoty, které uznáváme všichni zde v této místnosti. Chci říci, že bez vás by má země zcela jistě nemohla prosazovat takové evropské hodnoty. Mám následující dotaz. Jak vy budete chránit, co by komisař budete chránit komis, eh, spotřebitele před různými zavádějícími informacemi. Máme zde takové různé pasti, které vedou spotřebitele k tomu, že vlastně nakonec koupí něco, co nikdy koupit nechtěli. Máte nějaká konkrétní opatření eh, na obranu proti těmto zavádějícím, klamavým eh, praktikám? uh, Pane Busutele, děkuji za váš za, váš, za vaše slova. Chtěl bych tedy říci, že když jsem byl právník, což je někdy mezi 80, mezi rokem 2080 a 85, když jsem působil co by právník, za mnou občas někdo přišel Eh, s nějakým, na, s nějakým produktem, abych si ho koupil. Byla to třeba, většinou to byla nějaká encyklopedie a bylo to něco, co jsem si prostě vůbec nějak nechtěl původně koupit. Dnes je to spíše na internetu takové postupy. Když si chci koupit encyklopedii, tak si ji koupím buď v knihkupectví, anebo stále častěji na internetu. Více a více lidí si třeba zamlouvá eh, dovolenou, nějaký prázdninový zájezd, přes internet. A pokud tedy chceme bojovat proti těmto různým zavádějícím informacím, které mohou být vlastně reklamou jednak na knihy, ale i třeba na léčiva, protože i léčiva se dnes prodávají online. Musíme si být vědomi toho, že k čemu dochází v členským státům, pokud eh, proti tomu nebudeme bojovat, tak vlastně se nám nepodaří dosáhnout těch závazků vůči eh, spotřebitelům. Už jsem hovořil o těch různých nových alternativních řešeních sporů, o řešení sporů pro elektronický obchod, o těch různých centrech pro ochranu spotřebitelů a o dalších nástrojích, ale také musíme sledovat i ty zprávy, které nám přináší informace o tom, co se vlastně děje v tom světě elektronického obchodu, kde ne vše je zcela růžové. Musíme být nesmírně obezřetní v tomto ohledu a chci vám eh, slíbit, že budu velice pečlivě sledovat situaci. Chtěli bychom, aby eh, byla, byly odstraněny různé takové zavádějící klamavé informace, a aby se to tedy týkalo oblasti elektronického obchodu. Ještě poslední otázka jde na místo předsedu pana Luje Greka. Děkuji za slovo, pane předsedo. يكون دaqsek diffiċli, Dr. Boċ. Bych chtěl říci eh, eh, následující. Jak se vám podaří zavést eh, do praxe celý ten balíček, který má chránit spotřebitele, když víme z praxe, že to portfolio se vlastně dělí mezi několik komisařů, což vždy situaci dost komplikuje. Dovolte mi příklad. Už to zde vlastně zasnělo od jednoho kolegy. Jedná se o ty kolektivní nápravné prostředky. Nedávno byl představen legislativní balíček který se má týkat finančních nástrojů. Jaká opatření chcete provádět, abyste zajistili, že všichni občané budou mít možnost eh, využít ta, ta kolektivní nápravné prostředky v oblasti finančních nástrojů. Ještě mám otázku na listinu základních práv. Pokud to dobře chápu, to, co jste řekl, tak vaše práce bude vlastně bez jakýchkoliv výhrad? Děkuji. Já odpovím rovněž ve své mateřtině, že by bylo opravdu nepatriotické, kdybych odpovídal v jiném jazyce, když mi byla položena otázka malcky. Takže já vám děkuji za tuto otázku. Jsem si vědom toho, že jste skutečně nesmírně angažován v této věci, protože jste pravodajem pro ADR. Eh, je to něco, co bude hrát eh, nepochybně roli v Evropské unii. Pokud jde o, eh, o kolektivní stížnosti, tak já jsem pro, stejně jako většina členských států, ale musím pracovat i s jinými komisaři. Vy jste kritizoval skutečnost, že portfolio portfolie jsou, eh, portfolie jsou rozdělena v, tom, v této oblasti. A já samozřejmě nemůžu v tomto směru mít teď žádné prohlášení, ale můj předchůdce, když mu byla položena eh, podobná otázka, tak já z toho chápu, že tedy paní Reding má určitá zodpověd, určité zodpovědnosti, pokud jde o práva spotřebitelů. E, naše role je koordinační, je to role spolupráce s členskými státy a to je nesmírně důležité ve spotřebitelském sektoru, e, v rám, pokud jde o spotřebitelskou agendu. A vy jste se mě zeptal, zda bych, zda cítím nějaký závazek vůči tedy, pokud jde o chartu, pokud jde o listinu základních eh, práv, ale a já jsem tuto, tuto listinu si pročetl a neschledal jsem žádný problém. Uvidíme, co vzejde od Evropského soudního dvora. Takže já nemám zatím žádné výhrady, pokud jde o tuto chartu. A mohu říci jen to, že charta sama o sobě neuvaluje žádné výjimky. Každé právo končí na hranici. Jinak by naše práva úplně eh, zmizela samozřejmě. Ale jinak nemáme žádné výhrady. Můj život eh, byl vždycky zpět s potíráním eh, diskriminace a tak tomu bude i nadále. Všichni se samozřejmě dopouští někdy chyb, ale musím konstatovat, že pokud jde o lidská práva nebo listinu eh, základních práv, tak to jsou dokumenty, které eh, opravdu hájím a které považuji za nesmírně důležité. Děkuji, děkuji i všem poslancům a poslankyním z našeho výboru za to, že dodrželi čas. A nyní předávám slovo zpět. Takže nyní se dostáváme ke čtvrtému okruhu otázek kdy se bude jednat o otázky kolegyň a kolegů ze zemědělského výboru. Jedná se o pět krátkých otázek, to znamená 50 vteřinová otázka, dvouminutová odpověď. A jako první má slovo Albert Des, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Pane doktore Borgi, mám zcela prostou otázku. Evropský parlament 18.10.2010 schválil následující rozhodnutí. Evropský parlament žádá, aby agrární dovoz byl umožněn do EU pouze v případě, že budou v souladu s evropskými normami pro ochranu spotřebitele a ochranou zvířat a budou splňovat minimální sociální požadavky, do jaké míry se budete zasazovat o to, aby toto usnesení schváleno 535 hlasy bylo dodrženo. Děkuji. Prosím, pane designovaný komisaři. No, to je právní předpis a ten hovoří velice jasně a musí se dodržovat. Bylo by velice nespravedlivé, abychom přivírali oči nad dovozci, kteří nedodržují ty předpisy, kteří nemají, a tím vlastně bychom i ohrožovali naše zemědělce. Vím, že existují určité kontroverze, je to velice citlivá otázka a já si, jsem si vědom, proč je to tak ožehavé. Jde o to, že jednotný trh, který má 500 milionů spotřebitelů, nemůže diskriminovat samotné zemědělce Evropské unie. Já si bojovat za bezpečnost výrobků, a to i v oblasti zemědělství. A v zemědělství máme nástroje, jak vymáhat tyto, tyto normy. Máme zde, um, máme zde eh, úřad FAO, který eh, tedy združuje odborníky, a to nikoli pouze z Evropské unie, ale i mimo Evropskou unii. Navštívili Argentinu, Brazílii, další země a co eh, snaží se ze všech sil dohlédnout na to, aby veškeré produkty, které vstoupí na náš trh, kde je 500 eh, milionů spotřebitelů, aby to splňovalo ty samé normy, které vyžadujeme od našich vlastních farmářů. Můžeme to ještě zlepšit, můžeme to ještě eh, zkvalitnit, ano, můžeme, máme zde také zde ještě nový balíček, který se týká nových kontrol zvířat. Také zde máme obchodní smlouvy, obchodní dohody, které Evropská unie podepisuje s ostatními zeměmi. Vím, že třeba Rusko nedávno tedy přistoupilo k Světové obchodní organizaci, jsou s tím také spojené určité kontroverze ohledně toho, co může být dováženo a co třeba nemůžeme my vyvážet z různých technických důvodů. Nikdy nesmíme využívat tato pravidla pro protekcionistické důvody. Nicméně musíme zároveň trvat na tom, aby ostatní země se držely, aby dodržovaly povinnosti, které vzali na svá bedra v rámci Světové obchodní organizace. A já chci říct, že já na tom budu trvat, aby se ty povinnosti plnily. Děkuji. Další je pan Luis Capula Santos. Máte 50 vteřin. Děkuji, pane komisaři. Mám přes španělštinu. Jak víte, eh, Evropská unie eh, již více než deset let musela čelit vážnému problému ohrožení veřejného zdraví a eh, týkající se nemoci šílených krav vydalo se strašně moc peněz pro vymícení tohoto problému a k tomu došlo prostřednictvím zákazu konzumace mouky, masa a kostí, především proto, že toto byl důvod pro snahu zabránit zejména chorobě v eh, přežvíkavců a posléze došlo k zavedení těchto předpisů pro živočichy, kteří nejsou přežvíkavci a kteří nespůsobovali žádné potíže. Je tady stále ještě riziko díky kříže nezemědělské produkce a proto je třeba počítat s velice účinnou kontrolou a také regulérní a pravidelnou informovací spotřebitele, odpovědnosti spotřebitele. Co hodláte učinit v této oblasti? Budete-li zastávat vaši funkci? I know something about... Já o těch problémech něco vím. Vím, jaké potíže jsme měli, když došlo k vypuknutí eh, choroby BSE. A Mělo to i obrovské ekonomické dopady. Způsobilo to velké ekonomické problémy v těch zemích, kde eh, došlo k vypuknutí této choroby. A co se týče těch opatření, která můžeme nazývat tvrdá, nicméně byla eh, zavedena k tomu, abychom eh, chránili obsah proteinů v krmivech zvířat. Já eh, tedy eh, vím, že jsou zde lidé, kteří říkají, že bychom měli ty zákazy zrušit. Já tomu do určité míry rozumím, že by to tedy mělo být pouze pro určité skupiny, pro ty, že ta zvířata, která mohou jíst eh, maso, že tam bychom to měli dovolit, ty um, takové vás obsahem proteinů. Ale, ale že bychom tedy to neměli dovolit pro ta zvířata, eh, která nejedí maso. Čili tady se musíme řídit eh, zásadou eh, usilovat o nejvyšší bezpečnost, protože Jde tedy také o to, že díky našim opatřením se ta situace zlepšila. Musíme ještě znovu otevřít tu otázku, zda tedy v ohledně toho zákazu být trošku schovývavější, ale také by to mohlo vést eh, k riziku dalším eh, vypuknutím této choroby v budoucnosti, což celé jistě nikdo nechce. Musíme být eh, velice opatrní ohledně potravin pro lidi. Čili zde si myslím, že musíme postupovat s největší opatrností. Děkuji. Nyní pan George Lyon. Uh, good afternoon. Uh, odpoledne. Pane doktore Borg, pod, životní podmínky zvířat jsou důležitým tématem v rámci, v rámci vašeho portfolia, zvláště pokud jde o jejich podmínky v průběhu přepravy. A v strukturovaném dialogu v květnu bylo řečeno, že ten ne, komise řekl, že nepodporuje celkový základ zákaz eh, přepravy zvířat eh, k porážce po dobu delší než 8 hodin. Zastáváte stejný názor? Pane Borg? Za prvé, pane předsedo, já obdivuji vaše úsilí v tomto smyslu, ať už s tím souhla, člověk souhlasí nebo ne. Protože životní podmínky zvířat jsou něk- se někdy považuje za něco doplňkového, něco, co není důležité, něco, co dokonce brání pokroku na několika, několika jiných polích, zvláště v době hospodářské krize, se ty argumenty točí tím směrem pragmatičnosti, buďme praktičtí a pragmatičtí. Ale já upřímně řečeno sice nemůžu slibovat něco, co nesplním, ale mohu slíbit dvě věci. Za prvé, stávající eh, pravidla na dopravu zvířat nejsou ještě stále vymáhána. Já jsem zatím neslyšel o žádném eh, žalobě na, proti jakémukoliv členskému státu eh, z důvodu porušení pravidel přepravy. A tedy to i podle stávajících pravidel navzdory nějakých budoucích. Takže Existují moderní způsoby, inovativní způsoby, jak věci zlepšit. Například navigační systémy, které by mohli přepravci mít, aby se prověřilo, jestli ta stávající pravidla se vůbec dodržují, nebo ne. Za druhé, měli bychom v rámci našeho práva upravujícího podmínky zvířat něco dělat, protože existuje rámec obecného eh, zákona životních podmínek zvířat. Eh, má to být eh, na začátku příštího roku, takže už se na tom pracuje. Jestli bychom měli znovu otevřít tuto otázku, jestli stávající pravidla stačí nebo ne, a jestli jsou také vynutitelné. Zbytek řeknu v doplňkové odpovědi. na slovo pan Hosling. Pane Borgo, vy jste se vyslovil proto, aby Evropa se stala mistrem v ochraně spotřebitele, tak se jistě budete také zasazovat o to, aby eh, nebyla zrušena nulová tolerance pro eh, dovoz výrobku nepodléhající, mm, nesplňující stejné podmínky jako my. Ale co se týče EFSI, eh, očekávám, že tady zaujměte stanovisko eh, z hlediska hodnocení různých nevládních organizací. Budete se zasazovat o nové hodnocení EFSI a nevládních organizací a budete se zasazovat o novou úpravu, například renacionalizaci schvalovacích řízení. on the unauthorized uh, GMO levels. Pokud jde o neautorizované úrovně GMO, čili geneticky modifikovaných organismů, tak to už bylo uplatněno na potraviny, teď jde o to, jestli by to mělo být uplatněno také na krmivo. To je, to je tedy otázka. Mám se přitom spolehat na EFSU nebo ne? EFSA existuje za určitým účelem, aby poskytovala reálné, solidní, nezávislé eh, vědecké eh, pokyny. A vždycky je důležité, aby byla vnímána eh, jako nezávislá. Na tom já budu pracovat. Ovšem nezřeknu se své zodpovědnosti, neboť není to EFSA, kdo schvaluje, ale komise. Samotná komise. Takže eh, ta nejvyšší zodpovědnost je u mě. Já nebudu zneužívat EFSU nebo využívat EFSU k čemukoliv jinému, než eh, k získání solidních vědeckých podkladů. Ale pak pokud jde o povolení, ať už eh, podmíněné nebo obecné, ať už to bude v rámci samotného povolení nebo v rámci aplikace, tak tady mohu odpovědět, že ne, nebudu s otrokem EFSI, ovšem nebudu ani přehlížet to, co EFSA říká. A pokud jde o GMO, tak já vím, jaká je ožahavost eh, této tematiky, vím, k jakým kontroverzím došlo, vím, jak je pohodlné pro radu nechat toto v rukou komise a neprosazovat žádné návrhy a dokonce ani uplatnění subsidiarity. To znamená, že by země mohla sama eh, zakázat nebo povolit Eh, pěstování ve své zemi. Pokud se to nebude týkat eh, zdraví nebo životního prostředí tedy. A poslední v kole Agri je James Nicholson. Děkuji, pane předsedo, pane kandidáte na komisaři. Podob, podobném, k podobnému tématu je nutné abychom dováželi poměrně eh, velké množství eh, soji a eh, dalších mm, pícnin, které slouží jako krmivo. Jak je to, jaký máte názor na dovoz GMO do Evropské unie a potřebu lepšího, lepších licencí, abychom řešili také vysokou cenu potravin, k čemuž celé odvětví čelí v současné době? Já vím samozřejmě, na, jako, na kolik, je to, kolik je to citlivá záležitost. A vím také eh, o otázce označování, pokud jde o obsah G- GMO nad určité procento, myslím, že to je 0,9%, když to přesáhne, takže musí být tady určitá vědecká kritéria. Ale pokud jde o samotné pěstování, Vím, že je tu zraněná zpráva, kterou, které musím přihlédnout a která momentálně je ve fázi posledního zvažování v rámci EFSA. Ale k dovozům tam se musím držet těch pravidel, jaké teď existují, hledat, že by EFSA naznačila něco jiného. V takovém případě bych musel eh, rozhodnout na základě vlastního uvažení. Vím, že existují hektary a hektary mimo Evropskou unii, kde se pěstují eh, plodiny HMO. Vím, jaký je odpor v tomto parlamentu vůči této záležitosti, což je velmi samozřejmě citlivá záležitost a bylo by nezodpovědné, abych nevzal v potaz všechny názory, včetně názoru tohoto parlamentu. Nebudu eh, každopádně spěchat a eh, budu se budu vycházet z principu předběžné opatrnosti v otázkách, kde nejsou žádné vědecké, jasné vědecké doklady tím či o něm směrem, je lepší trošku ubrat na rychlosti, eh, spíš než být o krok dopředu. Děkuji mnohokrát, pane Borgu. A nyní nás čeká, teď jsme tedy ukončili čtvrté kolo Byly to otázky kolegyň a kolegů ze zemědělského výboru a nyní postupujeme do závěrečného kola. Máme tady devět kolegyň a kolegů, kteří položí své otázky. Máme tady tři dlouhé otázky, to znamená pět minut, kde se umožní zároveň ještě dodatečná otázka k odpovědi a poté ještě šest krátkých otázek. A dlouhou otázkou nyní po druhé začíná kolegyně Marina Janukudakis. Prosím. Už jsme hovořili o rozpočtu a jsem velice ráda, že nejste proti rozumným škrtům. Můj volební okrsek je také toto žádá. Hovořili jsme také o evropských agenturách. Chtěla bych... Eh, jsem ta, mám také radost z vašeho eh, prohlášení o zájmech a jsem také ráda, že ta, ten klub, jehož jste členem, není v nějakém konfliktu zájmu. Zajímají mě však, mě však kompletní opatření, které jsou proti takzvanému, takzvaným revolvingovým dveřím, které jsou proti špatnému řízení evropských agentur. Jaké máte konkrétní návrhy? A abyste byl tedy uh, přínos za peníze navrhujete nebo souhlasíte, nebo navrhnete také další eh, rozumné škrty rozpočtu? Paní kolegyně, je pěkné, že tady pokládáte ještě druhou otázku, ale prosím pěkně také k odborné oblasti. Nevím, zda pan dezignovaný komisař by na to chtěl odpovědět, protože to nebyla žádná odborná otázka. Je mu tedy ponecháno, jak s touto otázkou bude chtít naložit on sám. Say one thing. First of all, já k tomu řeknu jednu věc. Jsem členem tedy toho klubu, který podporuje místní kapelu. Já sám nehraju na žádný nástroj, já je pouze podporuji. A myslím si, že to skutečně není v konfliktu, že zde není žádný konflikt zájmu s mým eh, portfoliem ochrany zdraví a spotřebitelů. Kdybyste byla jakási minimální pravděpodobnost, tak si myslím, že by zcela jistě ten klub pochopil, že bych se zřekl svého čestného členství. Nicméně tedy, jak hovoříte o těch rozumných škrtech v rozpočtu? Otázkou je, co považujeme za rozumné škrty a v jakých oblastech máme snižovat výdaje. Když hovoříme o zdravotnictví a o zdraví, tak pokud budete škrtat jen tak eh, náhodně, tak většinou na to doplatí pacienti, ti, kteří jsou zranitelní buď eh, věkem nebo okolnostmi. Pokud však chceme snížit výdaje, musíme to udělat tak, abychom zároveň eh, neomezili eh, lékařskou péči. Tím, že máme například elektronické zdravotnictví, máme zde různé eh, sítě v rámci elektronického zdravotnictví, hodnotící zprávy, Například zde je možnost dálkově sledovat pacienta v jeho obydlí, pak jsou zde různé nové inovace, které je možné využít. Já jsem například eh, slyšel o tom, že je zde celá řada eh, léků, které se vlastně během krátké doby už jim vlastně uplyne ta, ta patentová ochrana a mohou se prodávat jako generická léčiva, což také povede ke snížení nákladu na léčiva. Co se týče konfliktu zájmu, doporučení účetního dvora která se týkají těch dvou agentur, která se e, stanou vlastně e, ani ne tak součástí, ale jak si budou přidružená k mému portfoliu Sanko, tak ta doporučení Evropského účetního dvora zcela jistě provedeme. Nicméně budu hovořit i s dalšími komisaři, abychom se dohodli na e, určitá společná pravidla pro všechny agentury Evropské unie. Děkuji. Možná by bylo možno snížit uh, trochu ruch v místnosti, protože je to velice namáhavé pro člověka, který už třetí hodinu tady odpovídá. Pakliže musíte vést nějaká jednání, tak prosím pěkně přede dveřmi, ale rozhodně ne zde v sále. Jako další má slovo kolega Karl Schlüter. Děkuji. Eh, už tady zazněla otázka eh, k nařízení o tabákových produktech, ale jaké legislativní návrhy chcete provést v souvislosti se strategií v oblasti alkoholu? Hlavní problém je samozřejmě následující. Chceme-li být všichni upřímní, vy říkáte, že to je výlučná vnitrostátní kompetence, ale jako ministr zahraničí jste byl odpovědný za to, že ku příkladu Malta otázky reprodukčního zdraví v ministerském prohlášení k implementaci cílí zdravotnictví vyněla e, i v souvislosti s Pekingem plus 15. E, nepokusíte se jako komisař celou Evropskou unii jak si přeměnit právě s tímto směrem? I was not involved in... Já jsem se nepodílel na této záležitosti, pokud vím. Jinak ten eh, závazek je jasný. Máme programy, které zahrnují i boj eh, s, proti HIV AIDS, tak jak jsem to říkal, to znamená prevence, diagnoza, léčba. Také odstranění stigmatu u pacientů HIV. Neměli bychom si zahrávat s lidskými životy. Čili mé stanovisko tady je jasné. Pokud jde o alkohol, je to něco, co existuje, stejně jako cigarety. Když jsem uvedl, že je potřeba to implementovat v rámci našeho boje s chorobami, protože spíš než bojovat proti jedné konkrétní chorobě, ale lepší bojovat s těmi rizikovými faktory, a to zvlášť alkohol, což neznamená, že bychom měl, ho měli zakazovat, ale vysvětlovat těm, kdo ho konzumují, jaká jsou nebezpečí jeho konzumace. Dokonce ani nevíme, co přesně se v těle děje, když konzumujeme alkohol v nadměrném množství. Děkuji. Ano, prosím. Ano, ale myslím, že jste eh, se jasně nevyjádřil ke skutečnosti, že jste využil své pravomoci jakožto ministra zahraničí k tomu, by se měnil celou pozici Evropské unie k reprodukčnímu zdraví, a to aspoň třikrát v, v rámci OSN. Jak mě chcete přesvědčit, že nebudete používat vaše pravomoci jako evropský komisař, abyste nedělal to též v rámci evropské politiky z této pozice? I have never addressed United Nations. Já jsem nikdy neoslovil OSN v této věci. Hovořil jsem k několika jiným o záležitostem týkajících se Středního východu a politiky Středomoří. Ale jakožto minister zahraničí jsem nikdy neřešil tyto otázky. To nespadalo do, mého, do mé bezprostřední působnosti a když jsem byl v OSM, zúčastnil jsem se zasedání valného schromáždění, ale tam jsem nezmínil toto téma, tam jsem zastupoval premiéra. Hovořil jsem tam převážně o politických otázkách, protože to je mm, jaksi moje silná stránka. A pokud jde o zdraví a spotřebitelé, což se o výrazně liší od eh, otázek zahraničních vztahů, zvykám si teď na toto tématiky, takže zatím se omlouvám, jestli jsem ještě nepochopil eh, do všech eh, drobných detailů za tři týdny úplně všechno. To byly ty, tedy ty týdny, které jsem měl k dispozici na přípravu, ale prosím řekněte mi, jestli jsem řekl něco na toto téma. Připomeňte mi to, protože já si na to sám nevzpomínám. Děkuji mnohokrát, Korin Lepáž, minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Borgi, Chtěla jsem se vrátit k otázce GMO expertise EFSA. Chci se vás zeptat eh, na jednoduché věci. Za prvé, Evropský parlament v prvním čtení schválil text pro modifikaci směrnice o GMO zaujali eh, a, ch- eh, a chceme vědět, zda jste proto, aby tady bylo druhé čtení v textu, kdyby tedy také parlament dal svůj souhlas. Za druhé, řekl jste, že vám jde o nezávislost EFSI. No dobrá, eh, a chcete tedy učinit konkrétní opatření pro to, aby se účinně zlepšilo nejenom vnímání, ale reálnost nezávislosti této agentury a jakým způsobem chcete zlepšit systémy hodnocení, zejména co se týče GMO. Některé státy členské EU žádali o revizi těchto předpisů. Uvažujete eventuálně o směrnici? Děkuji. Yes, it is important that the perception is real. Ano, je důležité, aby i ta realita odpovídala našim očekáváním, našim dojmům, protože je důležité, aby v realitě zde opravdu byla nezávislost, je důležité, aby obě tyto, jak vnímání, tak i realita byly propojeny. Chci říci, ještě to chci ještě vyjasnit, já nebudu eh, otročit eh, agentuře EFSA, ale zároveň ji chci samozřejmě eh, dát eh, nebo na, naslouchat. Pokaždé, když se, se EFSA vyjádří mm, k nějakým otázkám, co by odborník. Co se týče eh, geneticky modifikovaných organismů, už jsem hovořil o tom, že zatím tedy nechci příliš pospíchat v některých citlivých otázkách. Jsou zde mm, i určité právní dopady. Jak víme, tak Evropský e, soudní dvůr hovořil o tom, že jste možné například žalovat někoho za nečinnost. Máme zde zprávu Seraliny o pěstování plodin. Tato zpráva byla kritizována nikoli pouze ze strany EFSI, ale také národními vnitrostátními agenturami ohledně toho, jak, zby, jak se prováděl výzkum. Pokud nebudu mít konečné hodnocení této zprávy Seraliny. tak eh, nemůžu pokročit dále. Je důležité nejprve mít eh, to konečné hodnocení. Nacházíme se v takové situaci, že tedy eh, rada to nechává na komisi, aby učinila rozhodnutí. Poté tedy komisař sám má vydat povolení a nikoli EFSA. A musíme být tedy velice, velice opatrní abychom učinili správné rozhodnutí, protože jinak by to mělo eh, velice eh, neblahé dopady a to s různými směry. Takže teď musíme počkat a pak vydat rozhodnutí. Děkuji. Jenom slovíčko, pane Borgi. Eh, nemáte pocit, že se přehání, co se týče GOGM a toxicita dlouhotrvající, o které se tvrdilo, že neexistuje? Mr. Bock. Excuse me, sir, I did not understand one word until the translation. Promiňte. Eh, Nepochopil jsem ani jedno slovo, protože to trvalo, než to bylo přetlumočeno. Já to mohu zopakovat. Jestli hodláte žádat studia dlouhodobé toxicity GMO, abychom věděli, jaké jsou dopady na zdraví, nebo abychom, nebo budeme zůstávat jenom u těch krátkodobých hodnocení, které eh, po, mají dobu pouze 90 dní. Komise se snaží eh, snažila uplatnit 90, povinných 90 dní na eh, ty, na ty podniky, Eh, pokud jde o to zvýšení, tak to by bylo opravdu komplikované, protože tohle bylo těžké, ale budeme se samozřejmě řídit vědeckými, eh, vědeckými podklady a také principem předběžné opatrnosti. To znamená, v případě opatrnosti je potřeba se vrátit zpátky, ale jestli bychom měli měnit pravidla EFSA a opustit 90-denní pravidlo testování zvířat, abychom měli delší testovací období, to je něco, o čem musí rozhodnout tedy vědecké rozhodnutí, vědecké podklady. Ale jistě, že nezávislá EFSA by změnila své metody, pokud by měla pocit, že je to správné. Myslím si, že by to neměla vnucovat komise samotná. Thank you very much. So, jetzt kommen wir zu sechs. Takže teď se dostáváme k šesti dalším řečníkům z výboru na ochranu životního prostředí a startujeme opět onen modus krátkých otázek, to znamená 50 vteřin na otázku, dvě minuty na odpověď. Jako první má slova kolegyně Jolanta Hibner, prosím. Děkuji bardzo, děkuji panu za... Velice děkuji za slovo. Pane kandidáte, děkuji vám za všechny odpovědi, které jste zatím přednesl. Má otázka je stručná. Nyní se nacházíme v eh, době, kdy probíhá očkování proti chřipce. Existují také určité kampaně i na další roky. Jaká je podle vás role ve stabilizaci eh, té politiky očkování Jde také o to, aby to bylo bezpečné pro pacienty. Nedávno vypukla určitá panika, která se týkala právě očkování. Myslíte si, že by se to mohlo ještě opakovat? Jak byste na to reagoval? Děkuji. Eh, v otázce bylo ušetřeno několik vteřin, takže pan designovaný komisař odpovídá, prosím. Without vaccinations. Bez očkování se dnes neobejdeme. Samozřejmě, že musíme řádně prošetřit všechny zprávy, všechny vědecké poznatky, abychom eh, si byli jisti, že vakcíny jsou bezpečné. Někdy musíme také bojovat proti určitým předsudkům, které existují proti vakcínám. Nicméně vakcíny eh, zachraňují lidské životy. Já, eh, co se týče těch minulých takových panik, zdravotních panik minulosti, tak mě zejména mrzelo to, že Evropská unie nedokázala reagovat jednotně. Každý eh, se snažil jaksi bojovat sám za sebe a říkal tedy, že je zde, ten, že zde to je ta zásada subsidiarity. Nicméně, pokud jsou zde takové věci, tak si myslím, že komise by měla zasáhnout, eh, protože jde o ochranu lidí 500 milionů evropských občanů. A co se týče takového konkrétního tématu, jak, o kterém jste hovořila, tedy v případě očkování, tak si myslím, že pokud opravdu dojde k Pardon, pokud tedy zde hovoříme o směrnici o přeshraničních eh, eh, zdravotních hrozbách, o které se teď hovoří v Evropském parlamentu, a doufám, že v tom budeme pokračovat, tak je otázka, zda můžeme najít nějaký právní základ k tomu, abyste bylo například společné, abyste mohli existovat společné nákupy vakcín, za tím účelem, aby se vlastně neopakovalo to, co se stalo v minulosti, že tedy nějaká země měla mnohem více vakcín, než vlastně vůbec potřebovala a zatímco na jinou zemi se je nedostalo. Také s tím byly spojené určité spekulace, které vlastně se objevují pokaždé, když je nějaká epidemie, takže ty ceny vlastně najednou vyskočí nahoru. Mám zkušenosti i ze své země, jde o to, že vlastně došlo ke stanovování skutečně takových přemrštěných cen. A takové společné nákupy, o kterých jsem hovořil, by eh, tomu zabránily a zároveň by vyjádřily i solidaritu mezi členskými státy. Děkuji mnohokrát a nyní paní Gardine, prosím. Děkuji mnohokrát. Bylo připomenuto, že falšování výrobků škodí spotřebitelům, zejména v krizovém období, ale hovoříme-li o padělání či produktů a, země a zdravotních přístrojů a zařízení, tak hovoříme zejména o bezpečnosti. V Itálii v minulém roce došlo k tomu, že 24 milionů kilogramů potravin bylo zabaveno jako padělaných co hodláte činit, abyste potíral tento fenomen ohrožující zdraví? Děkuji. Prosím o odpověď na dvě minuty. Máte teď možnost reagovat dvě minuty. Konosko. Děkuji vám, paní Gardini. Ano, znám tento problém. Je to problém, který vede také k nekalé hospodářské soutěži protože ti, kteří dodržují zákon, jsou tímto jevem poškozováni eh, na úkor těch, kteří eh, se snaží toto obcházet. A my máme velmi striktní kontroly, i co se jedná o zemědělské výrobky, ale neexistuje tato možnost Eh, kontrolovat produkty, které nejsou zemědělské povahy. Nejsem zcela spokojen tedy s realizací, s uskutečňováním a prosazováním těchto pravidel, ale je přece jenom obavy vzbuzující vidět, že celá řada padělaných výrobků se sem dostává, které ohrožují zdraví a ty musí naše úřady zabavovat. Musíme tady pracovat v daleko užší kooperaci s patřičnými úřady, protože eh, dochází také k obrovským hospodářským škodám. A když se potom jedná o zdravotní přístroje, je to ještě závažnější, protože tady se skutečně jedná o zdraví lidí a existují takové zdravotní přístroje, která nesou, která znamenají velké riziko. Tady je tedy třeba zavést flexibilnější mechanismy kontroly a daleko rychlejší mechanismy kontroly než to, co máme dnes. Existovala Byly skutečně obavu vzbuzující incidenty při dovozu nezemědělských produktů, které způsobily škody na dětech. I v Evropské unii víme, existovaly zdravotní přístroje, eh, které eh, usmrtily stovky žen. Děkuji paní Vestlund. Budu se ptát švédsky. E, vy jste odpověděl tak inteligentně, pane Borgi, velmi šikovně. Odkázal jste na platné předpisy a řekl jste, že u potratu to rozhoduje každý členský stát a že vy se budete držet toho, co již rozhodla komise. Ale tento postoj znamená, že bychom mohli prostě zvolit jako komisaře kohokoliv komisař je také odpovědný za budoucí legislativní předpisy. Vy jste stále znovu opakoval, že například otázky potratu jsou něco, co spadá do kompetence členských států, ale je to něco, co se týká jedné každé ženy a 70 tisíc žen umírá ročně v celém světě právě proto, že v dotyčných zemích neexistují zákony umožňující umělé přerušení těhotenství. I v Evropě existují takové případy jak se budete zasazovat o reprodukční zdraví žen, aby se situace zlepší. My nechceme status quo, my chceme mít něco lepšího. Pane Borg? Dva minuty. Dvě minuty. To je otázka to není otázka hmm. inteligence nebo <laughs> chytrosti. Je to otázka eh, dodržování pravidel, dodržování smlouvy. A je jasné, že pokud je o tyto záležitosti, jestli umožnit nebo neumožnit určité postupy, tak to opravdu je v rukou eh, členských států. Já jsem tyto smlouvy nevymyslel. Tyto smlouvy schválily všechny členské státy, protože, jak víte, nejsme federace. Sui Generis eh, jsme určitou organizací svrchovaných států, které združily v některých oblastech svoji svrchovanost. Jsou tu exkluzivní eh, kompetence komise, v některých oblastech je to sdílená kompetence a v některých oblastech, jako například eh, zdravotní péče, tak tam, ať si vy, já nebo někdo jiný myslí něco, cokoliv, tak tady mé služby pokud budu tedy potvrzen v této funkci, se nemohou vměšovat do samotného procesu plnění, ať už je to za účelem přeshraniční směrnice o přeshraničních zdravotních službách nebo k něčemu čehokoliv jiného. Je to záležitost členských států. A to je záležitost opakována mnoha komisaři, já jsem si našel všechny parlamentní dotazy, kteří většin, kteří, které kradli poslanci k těmto záležitostem a odpověď vždycky byla stejná. Bez ohledu, jestli někdo má ten či onen názor, toto jsou záležitosti, které musí rozhodnout členský stát. Každý má svůj osobní názor. Chráň Bůh, aby jsme byli všichni zvlášť a všichni eh, uvažovali úplně stejně. Ale já nebudu zasahovat do programů, které již existují. Nemám žádný záměr něco podobného dělat. Děkuji mnohokrát. Karl-Heinz Florenz. Pane doktore Borgi, když už se tak pomalu chýlíme ke konci, dovolte, abych vám srdečně poblahopřál k vaší prezentaci. Mám jednu nebo vlastně dvě malé otázečky ekologické politice máme zásadu odpovědnosti výrobce. Dokážete si představit, že bychom hm, výdaje ve zdravotnictví, které způsobuje kouření, mohly eh, proměnit do daně na tabákových výrobcích. Dále bych se rád zeptal, jakou podporu nám můžete slíbit v tom, aby váš předchůdce měl férový přístup k dokumentu, aby se mohl hájit. Děkuji mnohokrát. Prosím o odpověď. <laughs> the second question, Mr. Florence, that is... Co se týče té druhé otázky, pane Florence, to je pro mě velice obtížné nabídnout tam odpověď, protože já jsem prostě vázán eh, pravidly instituce, a asi chápete, že je dost obtížné pro mě říci cokoliv k této, k této věci. Už jsem již říkal na začátku, že tedy došlo k rezignaci, to znamená, že musí být nalezen náhradník a už jak jste zaznělo od předsednického stolu, tak bychom tyto věci měli odlišovat, protože to nějak spolu nesouvisí. Mohu vás ujistit, že mm, může, že nechám své dveře otevřené pro, pro vás i pro všechny kolegy, kteří mají zájem o otázky mého portfolia a chci říci, že to není z důvodu, že to je pro mě politicky nějak výhodné, ale protože to je správné. Já sám jsem 20 let poslancem, Eh, mám zkušenosti s tím, že parlament má kontrolní pravomoci, ale zároveň mám zkušenosti i se spoluprácí v rámci a s, eh, práce parlamentu a s parlamentem. Eh, někteří lidé ten systém, který existuje, kritizují. Mně se líbí, protože to znamená, že musíte být vždy jaksi ve střehu a to, co navrhujete v parlamentu, vlastně hned, jak si můžete otestovat na těch, kteří eh, s vámi hovoří, kteří vás kritizují. Co se týče té tabákové směrnice, tak eh, si myslím, že to všichni očekávají i pro zvýšení důvěryhodnosti. Pokud jsou zde někteří, kteří se domnívají, že to, k čemu došlo, celkově prodlouží eh, vstup platnosti směrnice mm, v platnost, tak to zcela není pravda. Máme zde spolurozhodovací postupy, parlament a komise na tom bude pracovat. Já zcela jistě nechci oslabit ten stávající návrh směrnice. Děkuji mnohokrát, Dagmar Rothberend. Two parts on K podmínkám, životním podmínkám zvířat. Za prvé, souhlasíte s tím, že stávající legislativa, včetně kosmetické legislativy, musí být implementována bez změn tak, jak je navržena, že ta poslední část bude implementována, schválená příští rok v březnu. A dále, pokud jde o přepravu zvířat, tak eh, vaši dva předchůdci nás ujistili, že dojde k eh, revizi těch časů dopravy zvířat a že budeme mít eh, návrh, který bude nad rámec těch původních podmínek. Můžete nás ujistit, že skutečně eh, něco takového budeme mít? Děkuji mnohokrát. A prosím pěkně, krátce, pane Borg, jak už jste zvyklí. Děkuji, paní Rodberen. K první záležitosti. Kosmetická legislativa ve vztahu ke zvířatům. Řekl jsem, že je to tak ehm, zlouhavý proces, než legislativa projde všemi kanály, všem celou procedurou. Proto je také důvod, protože to je zákon, který nebude platit jenom v Německu a na Maltě, ale na celém kontinentu. Takže dává smysl, aby ten proces byl skutečně zevrubný. V momentě, kdy je zákon schválen, možná po přechodném období, se snažíme a potom zabránit jeho implementaci, což není správné fakta les inventa fraus se říká. To znamená, že my se snažíme v momentě, kdy je něco schváleno, hned hledat nějaké kličky, nějaké výjimky. A to by nebylo správné v tomto případě. Myslím si, že jako vzhledem tomu, že parlament a rada už rozhodli, měli bychom monitorovat výsledky toho zákazu, Samozřejmě, že monitorování má svou funkci po implementaci. A je tu ještě další eh, příklad. Pokud to neuděláme, pokud eh, tak a pokud eh, to nebudeme jasně prosazovat, tak průmysl nikdy nebude hledat alternativní způsoby testování. V angličtině se říká tedy říká se, že da, nouze naučila Dalibora housti a to je pravda, takže když vynaložíme určitý tlak, tak se určitě pak nějaká e, náhradní procedura najde. A bude to tedy skutečně v tom březnu 2013, jak se to říkalo. Teď k dalšímu tématu a to je doprava. Já nechci, aby vy nebo někdo eh, ode mě chtěl jenom jen tak nějaký slib, ale každopádně v rámci vymáhání se pokusím zjistit, co s dalšími komisaři můžeme udělat, abychom ještě zlepšili stávající pravidla. Tím se nezavazuji k 8, 8 hodinovému pravidlu, ale k tomu, abychom zlepšili stávající pravidla. Děkuji. A v neposlední řadě pan Zéber. No. Děkuji, pane předsedo, pane Borgi. Jako poslednímu řečníkovi mi budíš povoleno říci, že jsem tady viděl skutečně silný hearing. Přesvědčil jste mě jednoznačně, jste ukázal, že budete jednat na základě listiny základních práv a pro nás to nejdůležitější. Ve své kariéře politické jste byl také ekologickým ministrem. Mě zajímá, jak se budete chovat v kolegiu komisařů, až se bude jednat o ekologických otázkách. Jsme konec konců výbor pro ochranu životního zdraví, ochranu spotřebitele. Budete tyto otázky podporovat. Za druhé, jak si konkrétně představujete vztahy s parlamentem a s naším výborem. Budete nás konzultovat předtím, než něco předložíte, po případě, jak často nás budete navštěvovat a jak intenzivně plánujete udržovat kontakt s námi. Myslím si, že pro nás, pro všechny je maximálně důležité vědět, že berete parlament vážně a že se budete skutečně zaobírat naším přáním. Víte, že v rámci interinstitucionálního rámce nemáme žádné eh, právo spolurozhodování. Budete, eh, přijdete k nám si nás také vyslechnout. Děkuji mnohokrát, Richarde, to byla celá řada otázek kompaktně eh, zhrnuta a teď dostává slovo pan dezignovaný komisař. Prosím. Of course, no person in his right senses who would sit instead of me today or any other day. Samozřejmě, že každý, kdo byste dnes byl na mém místě, by určitě neřekl, ne, já, za, já s vámi vůbec nic konzultovat nebudu. Já chci být upřímný. Chci říci, že čas, který budu mít k dispozici, využiju ze všech sil k tomu, abych zachoval tyto vazby v rámci demokratických institucí, v rámci Evropské unie. Vy jste přímo voleni evropskými občany a navíc také máte posílené pravomoci v rámci spolurozhodovacího procesu po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Chtěl bych se pokusit každého z vás přesvědčit, ať už se mnou souhlasíte či nikoli, ať už eh, budete souhlasit s mými návrhy, nebo budete trošku zdráhaví, že já se zde cítím dobře zde v Evropském parlamentu, protože já jsem také poslanec a nejsem mm, pouze nějaký technokrat, eh, který nikdy třeba eh, neprováděl kampaň ve volebním okrsku. Já také rozumím ehm, lidem. To je jako kdybyste řekli, že nemůžu rozhodovat, že nikdo nemůže rozhodovat, eh, pardon, to znamená, já chci říci, že kontrola ze strany parlamentu vám dává určitou výhodu a vy tu výhodu musíte využít. Pokud ji nebudete využívat, pokud ji budete opomíjet, pokud ji necháte jen tak ležet ladem, tak eh, to asi nebude mít nějaký velký dopad, ale pokud se cítíte skutečně zvoleni svými voliči za určitým účelem, a já to třeba tak cítím, tak si myslím, že to budete využívat. Vždy říkám svým spolupracovníkům na Maltě, aby si nestěžovali, když eh, probíhají parlamentní interpelace. To jsou totiž právě oblasti, které nám pomáhají identifikovat naše slabé stránky. Doufám, že se mi podaří tedy mé sliby eh, zavést do praxe a to potom dokážete stát posoudit sami, zda se mi to podařilo. Děkuji mnohokrát, dospěli jsme k závěru. Dospěli jsme k závěru kola otázek a vy teď máte na pět minut slovo. Může to být klidně kratší, budete-li si přát eh, pro váš finální závěrečný statement. Potom si vezme slovo ještě pan Harber a já naše slyšení ukončím. Prosím pěkně, můžete mít slovo na pět minut. Thank you, Mr. Chairman. Thank you for the indulgence in this. Děkuji za schovývavost dnešní Mezinárodní eh, den eh, slušného chování. Já si myslím, že to byl skutečně eh, dialog hodný svého jména. Nejde, jak říká, jak už jsem říkal, o to vypadat chytře nebo inteligentně. Jde o to, aby člověk byl sám sebou. A já musím říci, že, a věřte mi, když to říkám, to, co vidíte, je skutečně to, eh, ta realita. Není, eh, nejsou žádné skryté úmysly, nic se neschovává. Snažil jsem se odpovědět eh, na vaše otázky. Odpovi, odpuste mi případné nedostatky. Jistě, že by se dalo zodpovědět i lépe, ale to je, za tři týdny se člověk naučí jen omezený počet věcí, ale já chápu to nadšení, eh, které je cítit z vašich otázek. Konec konců tady nehovoříme o nějakých obecnostech, jako v případě třeba zahraničních vztahů, ale tady jde o opravdové hmatatelné věci a poslanci a poslankyně celého světa, pakliže plní své povinnosti tak, jak mají, mají vždycky přímou vazbu na své voliče. Někdo mi v prvním kole říkal, že když předkládáme nějaký návrh, ten návrh byl profiltrován i v rámci parlamentu, aby se vědělo, jaký to bude mít dopad na průmysl, protože samozřejmě nesmíme být nezodpovědní. A já s tím souhlasím. Pokaždé, když se setkáme, pokud budou vámi potvrzen a budu vám moci sloužit, tak si budu vždycky na tuto vzpomínat na jednu poznámku, že když parlament něco rozhoduje, tak za sebou má také tou demokratickou pečeť milionů evropských občanů. A mohou se tak zohledňovat i některé věci, které tradičně s parlamentem možná nesouvisí. Mou ambicí, budu-li schválen, je, a teď opakuji, předložit ambiciozní návrh k tabákové směrnici v lednu za druhé, a to je slib, který dodržím, dodržit tedy lhůtu eh, března 2014, pokud jde o testování na zvířatech kosmetiky. Dále návrh ke klonování do poloviny roku 2013, čímž se budou plně řešit i otázky podmínek zvířat. A za čtvrté, a to je ta nejtěžší část, investovat ještě více do lepšího prosazování právních norem. Doufám, že se mi podařilo ukázat, že eh, od eh, z, z času eh, mé rané kariéry na Maltě, já jsem vstoupil tehdy do své strany ve věku 17 let, a od té doby jsem prosazoval evropskou myšlenku, a to v dobách lehkých i těžších. A Zůstávám plně věrný klíčovým evropským hodnotám, včetně hodnoty nediskriminace. A já se eh, samozřejmě těším a spoléhám na těsnou spolupráci s Evropským parlamentem. Děkuji vám i za vaši eh, zdvořilost a schovývavost a těším se na další spolupráci v blízké budoucnosti. Thank you very much, Dr. Borg, and now I want to give floor to Malcolm Harbour. Děkuji za slovo, pane Borgo, Ještě dávám slovo Malcolmu Harbrovi. Velice děkuji, pane předsedo. Chtěl bych nejprve ještě jednou poděkovat výboru Envy a jejímu předsedovi za to, že umožnila i členům mého výboru, abychom se aktivně zúčastnili tohoto slyšení. To si myslím, že je důležité, protože my bereme naši odpovědnost vůči spotřebitelům velice vážně. Chtěl bych se ještě vyjádřit k tomu, co říkal pan doktor Borg eh, na samém začátku. Hovořil o tom portfoliu Europe on the Ground, o tom, že tady chceme být blíž, blízko našim občanům. Já se domnívám, že se nám to dnes podařilo, že jsme opravdu hovořili o konkrétních věcech eh, běžné reality. Myslím si zároveň, že jste zde eh, se zavázal k celé řadě důležitých věcí. My budeme sledovat Eh, zda se vám to podaří, budeme také ve velice úzkém kontaktu ze strany parlamentu. Myslím si, že je toto eh, slyšení můžeme považovat za velice úspěšné. Podařilo se nám hovořit o celé řadě, které se netýkají pouze toho konkrétního portfolia, ale i o celé řadě dalších věcí a to i jsme i, i tedy v dostatečném čase. Chtěl bych vás ještě požádat, eh, aby, chtěl bych ještě požádat koordinátory aby ve čtvrt na sedm se sešly v místnosti 6Q2 koordinátory výboru IMKA, kde provedeme analýzu tohoto slyšení. A já eh, také v 7 hodin se zúčastním schůze koordinátoru za výboru Envy se závěry. Chtěl bych vám ještě jednou všem poděkovat, domnívám se, že to bylo velice důležité odpoledne a děkuji vám za práci, kterou jsme spolu odvedli. Děkuji mnohokrát, eh, kolego Hardbere, Dovolte, abych eh, já na závěr řekl, že to je dobrý den. Je dobře, že jste dnes tady skutečně předvedl vynikající performanci, vynikající představení z hlediska času, které jste měl, který jste měl k dispozici, neboť jste měl pouze tři týdny a přitom jste odpověděl na všechny otázky, ukázal jste, že jste odborně zdatný, ale také osobně, že jste osobnost, to jste naprosto jasně dnes ukázal. Eh, co se dnes zdařilo, domnívám se, je, že ten případ John Daly, s kterým jsme tedy ostatně na našem výboru a v Evropském parlamentu dobře spolupracovali a byl zde vždy vítán a který zde požíval také dobré pověsti, že jsme chtěli ty dvě zážitosti oddělit, ale již dnes tady zazněla eh, ta informace, že je třeba zaručit mu skutečně férový přístup k dokumentům, aby tato kapitola mohla být eh, férovým způsobem ukončena. Dnes jste zde předložil celou řadu odborných aspektů. Pro nás je velice důležité, aby přišel ten předpis v oblasti tabákových výrobků. Přislíbil jste nám i další záležitosti, my vás podle toho budeme poměřovat. Já rozhodně nechci předjímat hodnocení, pro boha jen to ne, ale budeme vás podle toho poměřovat. Eh, budete komisařem pro 500 milionů občanek a občanů a maximální statky, které mají tito lidé, to je jejich zdraví. Čili máte velice citlivou oblast na starosti eh, s velkou odpovědností a ještě jednou chci velice poděkovat za férové slyšení, které jsme zde směli, za to, že byla dodržena slušnost v den slušnosti, to se prokázalo již dnes dopoledne a na závěr mi dovolte vyslovit vám všem dík, ale především bych chtěl také poděkovat 15 služebním místům, které z titulu krátkosti času vytvořili pro nás skutečně důstojný rámec pro toto dnešní slyšení. A rád bych oznámil pro koordinátory z výboru na ochranu životního zdraví, že se sejdeme v 19 hodin v této místnosti 2Q2 na vyhodnocení, takže zotavte se mezi tím a přeji vám všem krásný večer, alespoň těm, kteří již teď mají volno. Děkuji mnohokrát.